Dámy a pánové, přeji vám dobré ráno a prosím, usaďte se, eh, poněvadž budeme muset začít. Máme toho na programu dneska mnoho. Jeszcze raz dzień dobry, witam Państwa. Ještě jednou vám přeji dobrý den, vítám vás zde všechny. Nastává doba, kdy budete chvílemi slychat prezentace v polštině, to je můj, můj eh, rodný jazyk, konec konců, aby se mohli procvičit tlumočníci. Eh, dámy a pánové, dostali jste pořád jednání. Máme, máme všechno, máme. Tak ano, dostali jste pořád jednání a ptám se, jestli k tomu má někdo nějaké připomínky. Pokud ne, děkuji vám. A znamená to, že pořád jednání je tímto přijat. Sekretariát vám všem rozeslal také zápis z posledního zasedání našeho podvýboru pro bezpečnost a obranu. Je to zápis ze 7. července 2014. A jestliže do konce dnešního zasedání nebudou předloženy připomínky, budeme považovat tento, tento, pořad, tento zápis za schválený. A nyní eh, vás chci informovat, že jsem dostala rezignaci prvního místo předsedy našeho výboru SEDE a eh, to je zástupce EPP pan Gáler. Eh, skupina EPP místo něho kandiduje pana Kristiana Ehlera na místo předsedu. A nyní bych poprosil eh, prvního místo předsedu dosavadního, aby nám představil eh, kandidatury, než se pustíme do hlasování. Eh, děkuji paní předsedající. Já už jsem na posledním zasedání oznámil, že vzhledem technickým okolnostem to bude nejjednodušší právě tímto způsobem a z tohoto důvodu jsem vám písemně předložil rezignaci k dnešnímu dni. Jako koordinátora frakce EPP eh, eh, navrhuji pana doktora Kristiana Ehleda, který již v minulém mandátu aktivně pracoval právě v tomto výboru a nyní se toho může zhostit, tohoto úkolu koordinace. Pan Kristian Ehler je stálým členem podvýboru pro bezpečnost a obranu. Složil také eh, svoje prohlášení o finančních zájmech. Eh, shodneme se na této kandidatuře? Děkuji vám. Nyní se ptáme, zda kandiduje ještě někdo jiný. Ne, děkuji. Eh, takže vzhledem k tomu navrhuji, abychom přijali kandidaturu pana Kristiana Ehlera na místo prvního místo předsedy podvýboru pro bezpečnost a obranu aklamací. Děkuji vám. A nyní bych prosila pana Elera, aby se přemístil za předsednický stůl a srdečně děkuji panu Gálerovi za dosavadní práci. Pan Gáler zůstává členem našeho eh, výboru jako koordinátor za skupinu EPP. Panie i panowie, wzorem e, komisji. Tak. A nyní e, e, bych vás prosila o to, abychom se zabývali otázkou rozšířeného předsednictva našeho podvýboru na základě článku 205 jednacího řádu Evropského parlamentu prosila bych, aby podvýbor delegovala, delegovala eh, oprávnění, velice omezené oprávnění eh, na rozšířené předsednictvo eh, celého výboru, výboru pro zahraniční věci. Množství práce, které nás čeká, znamená, že nám velice pomůže pokud rozhodnutí eh, týkající se přidělování zpráv, ať už z vlastní iniciativy, zpráv eh, pod výboru pro bezpečnost a obranu, případně eh, pořádání seminářů a workshopů, které by tento podvýbor měl uspořádat. Eh, takže eh, aby všechna tato rozhodnutí se mohla činit na rozšířeném eh, prezidiu, to znamená koordinátoři, předseda, místo předseda jako konzultační, v konzultační roli v poradní rodi. Samozřejmě Eh, že zůstávají v platnosti další eh, systémy, eh, další procesy, to znamená, že je třeba všechno schválit v podvýboru a každá taková zpráva musí projít samozřejmě také hlasováním v dalších výborech. Chtěla bych se zeptat, jestli se na tomto můžeme zhodnout, zase č, přítomní členové podvýboru zhodují mm, na tomto mandátu. Prosím. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Je to v souladu s praxí bývalých minulých volebních období a měli bychom v tom pokračovat, proto velice podporuji tento návrh. If there is no farther... Pokud není námitek, je tento systém schválen a budeme pokračovat eh, eh, během příštího zasedání a to bude vždy eh, po zasedání celého podvýboru zasedne potom to rozšířené byro. A já vám vždy respektive později vám oznámím ještě, kdy to bude přesně, jaké budou termíny. A nyní dovolte, aby přešla eh, k dalším důležitým bodům našeho programu. A dovolte, abych přivítala pana eh, velvyslance Mateje Popovského, eh, který je zástupcem generálního témníka Evropské ESVČ, eh, e tedy Evropského diplomatického servisu. Eh, my jsme ho dnes eh, pozvali, aby nás informoval o mm, posledním neformálním zasedání zahraniční rady. Děkuji vám, Paní předsedající, přeji vám dobré ráno. Eh, jsem velice rád, že zde opět mohu být. To je podvýbor, eh, který navštěvuji nejčastěji a pokud budu od vás nadále dostávat pozvání, budu v tom pokračovat. Eh, načasování tohoto briefingu je velice případné, protože k tomu setkání městru, tedy náměstku ministru zahraničních věcí to nastalo včera. A navazujeme na eh, zasedání na to ve Walesu. V Newportu bylo také 22 28 ministrů zahraničí. Kontext debaty byl samozřejmě značně ovlivněn situací na Ukrajině, ale také Iráku, Sýrii a v Libii. To znamená, že byl to poněkud speciální eh, událost a navíc jsme v situaci, kdy vznikaly nové instituce. Eh, také eh, zasedání bylo pod předsednictvím italského ministra zahraničí. Schádal se ze čtyř zasedání a já se k tomu dostanu velice brzy. E, toto zasedání ministru zahraničí a jejich náměstku e, dohod, e, tedy účastnilo se také NATO a Spojené národy, které má oddělení pro mírové operace To eh, bylo během eh, zasedání o operacích a o bojových skupinách. O co tam šlo? Eh, část této debatě to navazovala na loňské zasedání rady, ale samozřejmě šlo také o krizi. Kolem Evropy se klene oblouk nestability, počínaje Ukrajinou přes, blíz, přes Střední východ až do Libie a to ministrům působí starosti. Dochází k šíření konfliktu, který se nám blíží a je intenzivnější. V této souvislosti zaznělo mnoho výzev pro posílení kooperace a spolupráce a koordinace s NATO. Nicméně, když se ohlédneme za loňskými závěry eh, Evropské rady a tomuto na obraně záleží, tak můžeme říci, že na obraně dnes záleží ještě více. Měli jsme tam plán, harmonogram naplňování eh, sdělení komise, které se týkalo obraného eh, průmyslu a příslušného trhu. A 4. července eh, byl eh, příslušné závěry také eh, rozeslány. Italský zástupce, tedy momentálně předsedající této radě, nám také předložil další informace. Já bych zdůraznil několik konkrétních bodů. Především v současné době dolaďujeme politický rámec pro dlouhodobou obranou spolupráci. To byl jeden z úkolů pro eh, eh, náš zahraniční servis, a, eh, který vzešel z Evropské rady. Znamená to lepší koordinace, načasování jednotlivých iniciativ a lepší rámec pro výměnu informací. Druhá věc, která tam slušně zasněla, byla otázka financování misí a operací. To je nadále výzva. A to jak civilní misí, tak u vojenských misí. Máme zde návrhy eh, od ESVČ, o který se debatuje v českých zemích. Je to složité z hlediska finančního, institucionálního a dalších a my musíme najít pokud možno rychleji funkční řešení. A třetí otázka byla otázka rychlé reakce, a ještě kromě tedy těch bojových skupin. E SVČ nám Eh, předložila eh, takový návrh, jak by se mohl využít článek 44, článek, který umožní skupině eh, členských zemí, aby zahájila určitou aktivitu jménem členských zemí, jménem tedy Evropské unie. Toto jsme dosud nevyužili nikdy, takže bude třeba to projednat. Zatím tomu nebyla věnována žádná konkrétní diskuse, ale je třeba, aby se to projednalo. Eh, dále eh, v dalším zasedání jsme se zabývali bojovými skupinami. Některé, několik členských zemí eh, na předchozím zasedání vyjádřili, některé vyjádřili určitá přání a nyní to bylo projednáno. Eh, dokonalá krize ne- neexistuje, to znamená, že musíme být eh, připraveni na všechno možné, eh, čili všechno to závisí nakonec na politické vůli a řešení se odehrává vždy na politické úrovni. Švédský ministr to je země, která bude mít takovouto připravenou skupinu, tak ten zdůraznil, že je třeba abychom měli síly rychlé odezvy, což a právě ty eh, bojové skupiny budou hlavním prvkem této rychlé odezvy. Eh, slovo si vzali také Spojené národy eh, s tím, že Evropská unie byla povzbuzena k tomu, aby skutečně začala využívat tyto bojové skupiny. Koncepce bojových skupin vznikla de facto na základě první, eh, první operace EU v Africe, to bylo v Kongu v roce 2003. Eh, včera, to byl druhý den, byl zahájen krátkým zasedáním EDA eh, e této agentury. Tak zaprvé jsme si připomněli desáté výročí Eh, založení EDA eh, této agentury a eh, agentura odvádí dobrou práci, nicméně my jako členské země ji dosud nevyužíváme plně. A dále měli jsme zde zasedání o probíhajících vojenských operacích. To se týkalo události na Ukrajině, v Sýrii a v Libii. Eh, my tedy eh, nemáme další krize, což je dobře, ale stále máme spoustu nedokončené práce. Eh, mm, jsou zde další věci, Severní Afrika, Mali, Bosna a Hercegovina, kde je určitý potenciál konfliktní, takže toto byla dobrá příležitost informovat ministry o tom, co všechno se děje a co tato agentura provádí. A sice e, zabývali jsme se situaci v Bosně, e, v střední Africe, Středoafrické republice, dále Mali, e, Somálsko a Kongo. Velitelé operací, velitel práce Altea, upozornil na chystané volby v Bosně a Hercegovině a mnozí ministři se e, souhlasili s tím, že exekutivní mandát ALT by měl ještě pokračovat. Není teď zrovna dobrý e, čas na to, aby byla ukončena. E, to s tím se bude zabývat rada v říjnu. Dále tady máme Eh, máme eh, situaci tedy kolem afrického rohu piráctví. Eh, těch přepadeních lodí je málo. Dneska, dneska letošním roce dvě, o rok dříve to bylo 170, ale stále to pokračuje ještě související operace na pevnině. Pokud se týče Středoafrické republiky, tady máme dvě věci. Eh, za prvé, eh, tedy je to načasování, mandát by měl skončit v prosinci, ale předávání eh, spojeným národům této mise nebude do té doby hotové, hotové. Ale dá se také říci v širším kontextu, že musíme uvažovat o tom, Eh, co dál. Ta mise jednoho dne skončí, ale eh, v, ve Středoafrické republice je třeba provést důkladnou bezpečnostní reformu a proto jsme se tím tedy eh, také zabývali. A tak bude třeba to projednat také se Spojenými národy. Co se týče neexekutivních misí pro budování kapacity, tak tady to byla de facto taková inventura toho, co máme, že tady bylo skutečně eh, odvedena dobrá práce, hovořilo se o počtech vojáků v Mali, v Somálsku, kteří tam byli vycvičeni, ale jsou tam určité výzvy. Máme politické a právní překážky eh, pro eh, poskytování vojenského eh, zařízení, vybavení, výstroje, eh, ne přímo tedy eh, zbraní, ale něčeho jiného, vojenského materiálu. Šlo o efektivnost. V obou případech Mali i v Somálsku vstupujeme do další fáze a to tak, že chceme působit poradním způsobem, jak restrukturalizovat Eh, vojenské a obrané instituce. To je dost určité, má rovné, eh, do určité míry náročné a eh, zejména tedy v Somálsku, že tam je naše mise funguje zejména v Mogadešu. No a také jsme hovořili o poměrně malé, ale důležité misi v Kongu, Eh, tady naše angažma bude trošku eh, ustupovat a budeme hlavně tedy se zabývat eh, poradními úkoly. A zde bude fungovat zejména Evropský rozvojový fond. Čili tady je to víceméně jasné. Mandát se plní, ale my potřebujeme neustále pokračovat tady v těch zdrojích, abychom ty zdroje měli, musíme je udržovat. Čili závěrem bych řekl, že ta agenda byla poměrně plná eh, v návaznosti na Evropskou radu z prosince, ale také v souvislosti s bezpečnostní situací v evropském okolí. Děkujeme, děkujeme, vážený pane velvyslanče, děkujeme za tento příspěvek a nyní poprosím nejprve koordinátory. Pan Gáler je první. Prosím, k této prezentaci. Ano, rád děkuji mnohokrát, pane Popovský, za eh, vaše předložení informační situace, jak to vypadá, záležitosti, o kterých jste hovořil. Hovořil z toho článku 44, to je článek, který ještě není aktivní. A to je jedna z oblastí, kterou jsme vždycky kritizovali, eh, že potenciál této smlouvy v oblasti bezpečnosti eh, stále ještě není plně naplněn. Eh, jaký je váš dojem? Je vaším dojmem, že i v souvislosti s vývojem, o kterém jste hovořil, tady existuje určitá náklonnost ze strany členských států přiblížit se tomu, aby bylo možno využít plný potenciál smlouvy. A zároveň moji otázku na Edu. Eh, vy jste řekl, že ta už má desetileté výročí a řekl jste, že plný potenciál EDY ještě není plně využíván. V tom případě si kladu otázku, jak by to mohlo vypadat, proč členské státy nevyužívají plný potenciál. Eh, domnívají se, že by to společně nefungovalo. A třetí oblast, která mě zajímá, eh, Hovořil jste o nejrůznějších misích. Eh, já mám otázku k Mali, kde jsme vzdělávali vojáky a školili tedy vojáky a Předseda vlády se cítil natolik povzbuzen, že teď má tak báječně vycvičené jednotky, že s nimi táhnul na sever, eh, kde tedy dostal mm, eh, na nos, abych tak řekl, a přitom eh, tam byli i vojáci, které jsme předtím vyškolili a utrpěli tím. A kromě školení Nebylo by nutné lépe politicky doprovázet záležitosti v takových ještě velice křehkých státech? Nemohli bychom činit jedno a přitom nenechat druhé? A nebo je to tak, že se tady jede pouze v té jedné oblasti? Neměli bychom se více angažovat v politickém poradenství? Uh, Mr. Pašku. Děkujeme, pane Pasku, za socialisty. Chcete vystoupit? Já jsem v podstatě dorazil spíš, abych poslouchal dneska. Ale k tomu poslednímu bodu, o kterém se zmínil pan Galer. My, když jsme asi před dvěmi, třemi lety navštívili v Ugandě to středisko pro výcvik, tak ten výběr dělal tenkrát někdo jiný a my jsme v podstatě školili pouze to, co jsme měli k dispozici. Ty jednotlivé subjekty, některé výsledky byly dobré, některé horší, ovšem o to nyní zde nejde. Nejde pouze o otázku toho výcviku, toho, abychom posílili politicky jednotlivé země. Protože prostě, když to prostředí je velice nestále, tak bez ohledu na výcvik, bez ohledu na jejich přeškolení, prostě to nemusí vždycky stačit. Ovšem, souhlasím s vámi v tom, že bychom měli uvažovat tímto směrem. A doufám, že se to vezme v potaz. Děkuji. Děkujeme, pane Pasku, pane Jeffrey van Orden za EKR. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Samozřejmě že pan Popovský ví, že když hovoříme o společné obrané politice, tak Británie je vždycky v obtížné situace. Na jedné straně my samozřejmě nechceme vypadat jako někdo, kdo nechce pomáhat, ovšem evropské vojenské zapojení, to je něco, co lidi považují často za kontraproduktivní. A samozřejmě, že Článek 44 by zde zavedl další dilema, další problém. Nesmíme zapomínat na to, že úspěch Atalanty, nebo to, co považujeme za úspěch Atalanty, to je v podstatě úspěch bojování, boje proti pirátům. To v podstatě ale není propojeno s Atalantou úplně čistě ta nejzále, nejdůležitější věc bylo to, že jsme nasadili personál obrany přímo na lodě. Samozřejmě, že ty vojenské lodě, to v podstatě hm, bylo výsledkem selhání zdroje rychlého nasazení, který měl mít 60 tisíc členů. A podle mého názoru krize podobné ukrajinské krizi, které čelíme v současné době, v takových situacích potřebujeme jasný signál, opravdu jasnost, které vyšleme, řekněme, nepřátelům, jestli to tak mohu říci, nebo těm, kteří představují problém. Samozřejmě, že v takových situacích, jakým je Ukrajina nebo většina jiných situací, je to právě NATO, které reaguje, které by mělo reagovat, abychom to neměli nějak zamlžovat. A moje otázka se týká právě té síly rychlého nasazení a diskuze, která probíhala v Římě, návrhu takové síly rychlého nasazení na to asi 4 tisíc členů by měla mít tato jednotka, mělo by to být umístěno v Polsku, pokud vím. A chci se zeptat, zda EU by měla být nějakým způsobem zapojena do této operace, či nikoli. Jediný důvod, proč chceme, aby EU byla zapojena, často je to, že by mohlo, mohla zaplatit část těch nákladů. Právě proto například Francie se zapojila do některých těchto operací, jinak by neměli zájem. V podstatě jde o placení účtů a pokud bychom byli upřímní, možná bychom dosáhli většího pokroku v této oblasti. Děkujeme, říká paní předsedající. A nyní pane Nart za ALDE. Děkuji mnohokrát. Evropa eh, eh, Eh, má obrovské břicho s malou hlavou. To je politování hodná skutečnost, ale je to široká debata, abychom integrovali to, co existuje v takzvaně ve svalech Evropy, což je společná zahraniční politika a společná bezpečnostně obraná politika, aby byla také praktická nikoli pouze na úrovni teorii Máme tady 1500 lidí, které umožňují nemožné operace, eh, čili eh, tady se jedná spíše o estetické vojenské mikrooperace. Chci se vás zeptat, eh, Zda tedy tady dojde k vytvoření aktivní vojenské síly, která by znamenala generování zahraniční politiky. Hovořím tady také o vyškolování. Hovořili jsme o trénování vojáků a školení v Mali. Buďme upřímní. V Mali eh, eh, se, eh, se vyzbrojoval Tuarek i Moras, ale právě díky krvi čadského obyvatelstva díky bombardování a aktivit francouzské armády. Vojáci v Mali nebyli schopni konat a když konali, tak to bylo absolutní selhání. A proto nebuďme eh, tak eh, jaksi eh, samochvální. Musíme skutečně školit. Budeme-li vycvičovat a musíme do toho zapojit také lokální vlády, e, protože jinak ten problém se e, projeví v to, že kdo za to zaplatí. Velice často se hovoří o kooperaci a zůstane to na půl cestě. Měli bychom tak postupovat v Somálii, e, protože somálské jednotky se integrují do Šabahu v Ugandě, mnoho z nich. A proto ehm, podívejme se, nedívejme se na to, kolik lidí jsme vyškolili a vycvičili, ale jaký to mělo efekt, jak se to projevilo. A to, co jste řekla, co je pravda, chtěl bych ale také vědět, kdo vycvičuje tuto armádu. Nehovoříme tu o nějaké hudbě, hovoříme o skutečnosti lokální vlády, které jsou velice často kmenové struktury eh, eh, by vlastně mohli využít své, v, svého školení pro své kmeny na úkor a za peníze Evropské unie. Velice často se tady jedná pouze o formální záležitosti a nezapomeňme také na obrovskou korupci, která existuje i v oblasti těch jednotlivých kmenových vojáků domní, musíme eh, se snažit o to, aby jednotky tam skutečně byly efektivní, protože ty logální vlády by mohly eh, více činit v tom, co my platíme. Thank you, Mr. Nard. No. Děkujeme, pane Narte. Paní Losing nyní za GUE. Uh, eh, ja, vielen Dank. Děkuji mnohokrát. Otázky pana Gálera a ostatních kolegů eh, týkající se podpory, vojenské podpory v nestabilních zemích bych chtěla vysloveně podpořit. Eh, to je problém velice daleko sahlý a je to problém, který se týká také dodávání zbaní do určitých regionů. Podívejme se do Sýrie, podívejme se do Iráku. Nikdy nevíme, koho ty zbraně konec konců dosáhnou, ke komu dojdou a já a, jak, a kdo koho podporuje? Jaké vojové jednotky jsou podporovány těmi vycvičenými vojáky? Moje otázka se však teď týká dvou konkrétních oblastí. E, za prvé, přepracování mechanismus Aten. Tady bych ráda ještě jednou eh, zdůraznila, že to je na základě článku 41 odstavec 2 smlouvy o Evropské unii týkající se financování vojenských výdajů eh, v oblasti vojenské a obrané politiky z, rozpočtové, z rozpočtu EU, což má být zakázáno eh, není možné stojí ve smlouvě zatěžovat vojenské, vojenskými E, výdaji evropský rozpočet. Proto se domnívám, že tento mechanismus by měl být placen e, členskými státy. A ráda bych ještě připomněla, že v mnoha zemích se postupuje proti e, právu platnému, protože paušální platby vojenských nasazení porušují platné právo. V Německu, ku příkladu, máme výhradu parlamentu a tady se ptám, jak tato výhrada parlamentu může být zaručena, když tady dochází k paušálním placením vojenského nasazení. A proto se chci zeptat, eh, Zda jste o tom hovořil i s německou stranou, jakým způsobem mají v úmyslu umožnit zaručení možnosti výhrady parlamentu. A moje otázka se také týká té rychlé jednotky nasazení, když tak, jak se stále požaduje, by existovala taková jednotka rychlého nasazení a mělo by být zaručeno, anebo by vlastně už mělo být v záloze, aby mohli reagovat do dvou až pěti dnů. Jak je možné v tomto časovém období Hm, umožnit členským státům eh, zaručení vyslovení výhrady parlamentem. Chci se vás zeptat, zda v tomto setkání s členskými státy či zda zástupci členských států tuto problematiku také oslovili a jaké odpovědi jste dostali, jaké strategie jste rozvinuli. Děkuji. Thank you, Mr. Ceballos. On... Děkujeme za zelené. Pan Ceballos? Paní Ceballos? Chtěla bych vás poprosit, abyste si nasadili sluchátka. Ráda bych věděla, zda se jednalo také o drony. Evropský parlament ehm, dal výzvu členským státům EU, aby se vytvořil rámec pro drony. A teď nevím, zda se o tom diskutuje, zda to je v běhu a zda eventuálně bude Evropská společná bezpečnostní politika zapojena do této otázky. A ještě další bod polling a sharing. Bylo o tom diskutováno, pakliže ano, o jaké projekty se konkrétně jedná a potom rozpočty pro, rozpoč, pro obranu. Vím, že členské státy eh, seškrtaly rozpočty eh, pro obranu a zatímco na to říká, že tady ten rozpočet má být navýšen, bude k tomu existovat nějaké stanovisko. Národní obra, rozpočty na obranu jsou silně ovlivněny tím, o čem už se jednalo eh, protože tady máme také velké výdaje ale do posud e, určité věci využity nebude. A dále otázka, diskutovali jste o Mistrálu a další otázka, to jsem našla v dnešních dokumentech, alespoň jsem si to přečetla jako přípravu na dnešní zasedání. Energetická politika se aplikuje snad i tady. Diskutuje se o tom, jsou k tomu nějaké podklady, protože si myslím, že to je bod, o kterém by se také mělo hovořit. Nejedná se pouze o energii, jedná se také o odpad Jedná se také o to, jak evropské jednotky nakládají s odpadem, který vytvářejí, když jsou v zahraničí, eh, protože to má své dopady a rovněž to znamená, že se s určitým odpadem nesprávně nakládá. Děkujeme. FTD chce někdo vystoupit za vaší skupinu? Chcete se k tomu vyjádřit? Dobře, Nyní pan Eller, prosím, máte slovo. Vážený pane velvyslanče, dvě otázky u bojových skupin a potom k agentu Ředa. E Jeffrey Ordens Když o tom hovořil, hovořil o složkách NATO. Ovšem Oba dva subjekty mají stejný problém, podle mě, především pokud jde o strategické záležitosti. Ani na to, ani bojové skupiny nevyřešily problémy s těmi leteckými mosty. Máme zde strategické dočasné řešení Sejlem, které sdílí oba dva subjekty. Proto se chci zeptat, zda pokud jde o operabilitu, zda to budou NATO nebo naše bojové skupiny. Oni v podstatě sdílejí tento mechanismus. Chci se zeptat, zda je to funkční, provozu schopné, zda si myslíte, že by mělo dojít i k um, nějakému finančnímu sdílení nákladu a dále operační centrála. To je další dotaz. Z praktického hlediska je to vlastně NATO, který, které připravuje operační štáb případ od případu, ovšem my sdílíme tento problém, protože my například víme, že Turecko by v tom případě mohlo zabránit využívání těchto možností v obou případech. Proto se ptám, jaké by bylo potenciálně řešení. A třetí otázka se týká agentury EDA jste hovořil, že to bylo výroční setkání EDA. Ano, to je sice hezké, ovšem v podstatě jak si tím slavíme i všechny ty problémy, které zde máme, jakým způsobem budeme financovat agenturu EDA. 2015 tam můžeme již zahájit tímto rozpočtem vysvětlení komise v tomto ohledu byly trošku vlážné. Parlament rozhodl o potenciálním finančním mechanismu v rámci návrhu z horizontu 2020, čili technicky by to bylo možné, toto financování, ovšem prakticky jsme nikdy neviděli situaci, kde by se měly jasné finanční prostředky vyhrazeny pro agenturu EDA. Proto se ptám, zda jste se zabývali touto otázkou a zároveň tím, kde v evropském rozpočtu bychom nalezli tyto prostředky a jak je alokovat, jaký mechanismem je alokovat pro projekty EDA. Děkujeme, pane Elere, říká paní předsedající. My čekáme ještě na to, že se mezi, že se mezi nás přijde podívat i James Apatural, který je zástupcem náměstka generálního tajemníka NATO, který má Víme, že máme velice nabitý program, proto vás poprosím o stručnost. Pan Štětina je dalším řečníkem. Pani předsedkyně, dobrý den dámy a pánové. Vážený pane velvyslanče, já mám jednu otázku, která se mě osobně dotýká. Není to ani měsíc, kdy jsem na východní Ukrajině navštívil jeden z bojujících batalionů dobrovolníků, batalion Donbas ty mládenci bojují v sandálech, nemají přilby, nemají neprůstřelné vesty, nemají ani munici, ani pořádné zbraně. A moje otázka je tato. Uvažuje na to o tom, že by mohlo na Ukrajinu dodávat dodávky vojenského materiálu? Děkuji za odpověď. Děkujeme, pane Štětinu. V podstatě tato otázka by se mohla týkat té další části našeho programu, která se bude věnovat Ukrajině, jestli dovolíte, tak bychom mohli. Bude dokonce i lepší. <laughs> okay, thank you. Now, uh, Madame Anna. Děkujeme, pan, paní Anna Gomeš má slovo. Děkuji za slovo, paní předsedající. Pane Popovský, když se podíváme na ukrajinskou krizi, ráda bych se zeptala, zda jsme se nějak poučili, nebo nějaké návrhy, nebo nějaké plány, se kterými by přišla agentura EDA, nebo zda vůbec byla požádána, aby přišla s takovými návrhy, tak abychom zajistili to, že budeme připraveni v rámci společné obrané politiky, ale i ty země, které jsou členy na to, aby byly schopny reagovat na potřeby interoperability, mm, výcvik našich sil, vybavení nebo jakékoliv jiné aspekty, které se týkají požadavků v oblasti obrany. A další věc. Vytvořila rada nějaký mechanismus hodnocení? Mechanismus hodnocení dopadů sankcí, pokud jde o nákup obraného zařízení ruském především když jde o hodnocení zboží duálního využití a té možnosti, že by mohlo Rusko získat takové zařízení od třetích zemí. A nyní Irák a Syrie. Ibasko, pan Ibaskova byl nedávno v našem výboru a v podstatě eh, to, co poskytujeme Kurdům především, kteří bojují v ISISu, že toto zařízení v podstatě, které jim poskytujeme, že je to bez kontroly, nikdo neví, kam se dostane takové zařízení, proto se ptám, co dělá Rada pro obranu nebo vysoká představitelka pro to, aby ODA koordinovala trochu toto úsilí. A zároveň, aby došlo k určitému budování synergii, které potřebujeme i pro naši vnitřní bezpečnost, spravedlnost, prostor svobody, tak abychom bojovali proti zahraničním džihadistům, kteří velice často jsou vlastně evropskými džihadisty. A u Libie je to vlastně Afganistán na našem Prahu. A že u Libie, jak se o tom zmínil podstatě Libie je na každodenním pořádku. Všichni na to myslíme, ovšem ta situace je tak šílená, že v podstatě to není jenom záležitost, na kterou myslíme, ale v podstatě záležitost, kterou by měli naši vedoucí představitelé řešit. Proto se chci zeptat, za to nějak koordinujeme i například s arabskými vedoucími představiteli, pokud jde o reakci na tuto situaci. Je to v podstatě Afganistán před našimi dveřmi. Ráda bych se zeptala, zda došlo k nějakým úvahám v této oblasti, krize v oblasti problematiky eboli, nejenom z hlediska z hlediska eh, zdravotních problémů, ale i CDRN, strategie a tak dále. Dále je to námořní rozměr společné obrany politiky. Vy jste se zmínil o úspěchu Atalanty. Ovšem víme vůbec, kolik pirátských útoků ke, kolika došlo například v Kinském zálivu, nebo zda tam vůbec, v kinském zálivu, zda tam vůbec něco děláme, nebo v podstatě víme, že tam jsou zapojeni do organizovaného zločinu jednotlivé jednotky, je to problematika ropy v oblasti delty v Nigérii, krádež v této oblasti a další záležitost. Kyberobrana. Tento rámec, mohli, bychom, mohli byste nám říci, zda došlo k nějaké ehm, mu přeskum v této oblasti s ohledem na ukrajinskou krizi a dále poslední záležitost. Myslím si, že je opravdu šílené, že s ohledem na všechny tyto výzvy ve všech těchto oblastech, které se týkají obrany, že členské státy nejsou schopny revidovat otázku financování společných politik v oblasti společné obrané politiky. Děkujeme, paní Gomeš. Ještě zde máme tři řečníky na našem seznamu, tím teda končím seznam přihlášených do diskuse. A, a nyní poprosíme pana Zemku. Naše situace je následující. Ano, toto je první bod našeho dnešního pořadu jednání, proto se budu držet pouze tohoto bodu. Proto, jestli dovolíte, pane Belvislanče, dvě otázky. První se týká Evropské agentury EDA. Vy jste se zmínil o tom, že slavili desetileté výročí. Ovšem zároveň si myslím, že je to vhodná příležitost zhodnotit účinnost kroků této agentury. A proto bych se chtěl zeptat, jakým způsobem SVČ hodnotí efektivnost, účinnost těchto deseti let. Já osobně tam mám mnoho pochybností. A druhá záležitost. Pokud jsem to správně poslouchal, pane velvyslanče, tak ani jednou jsem neslyšel Afganistán. Znamená to, podobně jako NATO, začalo měnit svou filozofii, pokud jde o akce na akce přímo v Afganistánu, nebo zda Evropská unie vůbec předpokládá o nějakých konkrétních krocích v této zemi, kde je svízelná situace. Děkuji. Děkujeme, říká paní předsedající, pan Freud. Good morning, uh, Madam Chairperson. Dobrý den, paní předsedající, pane Belvislanče. Já jsem pracoval jako novinář v minulosti a proto bych reagoval na to, co řekla Anna, která sedí vedle mě a zároveň stávající situace, která mě vede k těmto dotazům. Víme, že situace v Iráku, v Syrii se zhoršuje. Poté, co koalice, koaliční síly opustili Irak, vidíme, že tato země opravdu se rozpadá. Velké části Iráku již nejsou kontrolovány vládou, byly jaksi vyříznuty z této země takzvaným islámským státem, i když tato teroristická organizace není ani islámskou a není ani státem. Nedávné obrázky šílené vraždy dvou amerických novinářů posílil odhodlání USA zapojit se do této války a včera v Bílém domě prezident Obama řekl, že budou bojovat proti těmto složkám v Syrii. V podstatě poprvé, poprvé se otevřeně zapojí do války v Syrii. Prezident Obama požádal spojence, aby pomohli v tomto boji v Syrii i v Iráku. Argumentoval tím, že tisíce zahraničních představitelů i z EU zemí podporují IS a v podstatě představují ohromné riziko, pokud se vrátí do svých zemí a že by se mohli poté zaměřit na centra v Evropě útoky. Proto se chci zeptat, jak bude EU reagovat na tento požadavek toho, aby se stali členem takové velké koalice, jak řekl Obama, a kdo z EU na to bude reagovat. Děkuji. Děkujeme, říká paní předsedající. Pan Buchner. Meine Frage richtet... Moje otázka eh, je k nasazení dronů, eh, které to je otázka, která je v rozvojovém programu. Počítá se přeci s tím, že část těchto dronů eh, bude používána pouze k průzkumu. Jak to vypadá s průzkumem rozkazů? Můžeme na základě neopatrných nasazení eh, být zapojeni do válečných konfliktů. Jistě chápete, oč mi jde. Už dnes v konfliktech existuje řada případů, kde drony, eh, průzkumné drony jsou z vojenského hlediska důležité. Eh, jak evropské drony se budou používat či nebudou používat, budou nasazeny či ne a kdo o tom rozhoduje? Děkuji. Thank you very much. Uh... Paní ambasador. Děkuji vám a nyní prosím, eh, pane velvyslanče, o vaše odpovědi. Děkuji vám, paní předsedající. Tak těch otázek je opravdu hodně a pokusím se to proběhnout. A možná také některé otázky spojit, abych se neopakoval. Článku 44 zda je větší vůle ho použít než dříve. No to je těžko dojít k takovému závěru. Některé členské země by skutečně rády využili plný potenciál smlouvy a článek 44 to ovšem není to totéž jako stála strukturovaná kooperace. To je něco jiného a e, platili by jiné postupy. Takže Eh, ten lze použít v určité situaci. Budou pokračovat další debaty spíše techničtějšího charakteru, poněvadž je třeba dořešit technické a prázdné otázky. Pokud se týče obrané agentury v Evropě, jestli tedy je nebo není úspěšná a využívá či nevyužívá svůj potenciál, je to prostě agentura, která se zabývá obranými projekty, a to jsou projekty dlouhodobé. Než se projeví výsledky, to trvá. EDA už vytvořila prostředí lepší spolupráce mezi eh, ministry obrany a eh, obraným průmyslem. Když se účastníte konference EDA, tak mm, pokaždé se mm, tam objevuje více zástupců obraného průmyslu. Čili tady skutečně je a narůstá ochota spolupracovat, ochota angažovat se. Agentura má samozřejmě omezený rozpočet, trošku ji to omezuje a prostě tak to dneska je. Ale eh, hovořilo se tady o synergii s komisí, jsem řekl pan Eller. Eh, musím říci, že taky Komská Ferocito eh, v Milánu, Miláně eh, důraznila, že mm, ty projekty spolupráce s EDA, jak byly oznámeny v loňském roce, se skutečně budou naplňovat. A dá se říci, že to je něco, co by se mohlo líbit také obranému průmyslu, včetně těch menších firm. Čili my tady máme dvě různé věci. Na jedné straně jsou to přípravné akce, eh, které nebudou spadat do horizontu a do rozpočtu horizontu 2020. Eh, nicméně doufáme, že přesto se podaří poměrně rychle dosáhnout pokroku. Co se týče situace v Mali, no, tady bychom mohli říct, že ta situace je velmi křehká, ale to, co řekl pan Gále, to znamená, že evropští, evropští vojáci byli vycvičeni, posláni na sever a tam byli poraženi. No, to nebyla jejich chyba, to byla chyba velení. A my jsme se z toho poučili a zjistili jsme, že ten trénink, to školení, ten výcvik, který jsme poskytli, to bylo v pořádku, ale nebylo to správně aplikováno, využito. Čili my eh, se teď více angažujeme ve strategickém poradenství, ale nadále pokračujeme ve výcviku malířských vojáků. Co se týče piráctví, tady spojím několik otázek. Eh, to, co řekl van eh, Oden, hm, tak eh, Atlanta, že to mělo úspěch díky tedy ochranným složkám na palubách příslušných plavidel. Ale ano, to je pravda, to byla součást celé operace, to nebylo něco, co bych se organizovalo zvlášť. A s Atalanty jsme se také poučili, například, v tom, jak, jaké, mezinárodní, jaké mezinárodní příspěvky jsou do tohoto, do tohoto eh, úsilí. A my bychom mohli to, co jsme se naučili, použít jinde, například v Guinejském zálivu. To není nic abstraktního. Eh, my teď máme mezinárodní konsorcium, které teď bude plně fungovat eh, v do konce roku a může se to eh, například eh, využít jinde, v loďarském průmyslu, eh, využití soukromých ochranek a tak dále. Čili to všechno jsme už vyzkoušeli a změnilo to výrazně situaci kolem afrického rohu, čili proč by to nepoužít také v Genejském zálivu. Pokud se týče rychlé reakce a bojových jednotek, Rozhodnutí NATO o e, té takzvané Spearhead Force, e, tak e, to zaznělo na milánském zasedání a my skutečně porovnáváme to, co děláme my s tím, co dělá NATO v oblasti těch bojových skupin. Také se výrazně zlepšila spolupráce mezi civilním a vojenskými složkami a to za to může nejenom tedy vývoj situace na Ukrajině. A také určitě budeme mít svou roli v rozmístování jednotek NATO, jednotek rychlé odezvy pod velením NATO. No a my máme článek 5, takže to jsou de facto expediční nástroje tyto eh, bojové skupiny. Pokud se týče peněz, včetně Ateny, eh, tak mechanismus Atena bude podroben přeskumu mm, ještě tento měsíc. Otázky zůstávají bez změn, a sice jestli budeme eh, schopni poskytnout více společných prostředků. A to je záležitost ovšem mezivládní, eh, poněvadž evropský rozpočet do toho zapojen není a neplánuje se změna v tomto ohledu. To uvidíme. Ehm, my jsme poslední přeskum prováděli v roce 11 a teď už třeba máme nové zkušenosti třeba eh, z Středoafrické republiky, takže to bude předmětem dalšího přeskumu. Bylo by dobré eh, tak nějak pozbuzovat eh, členské země, aby se více zapojovaly do této debaty. Role parlamentu při eh, rozmístěvání bojových skupin, no tak zatím jsme je nikam nevyslali, takže mm, to se zatím neuskutečnilo. A ty problémy nebudou asi tak eh, vyostřené, jako v případě jednotek na tom. Dále, pokud se týče eh, strategické přepravy, takže opět z evropského rozpočtu hm, žádné peníze nepotečou. Nicméně je třeba o tom debatovat při přeskumu Atény. A zajímavé a úspěšné je třeba hm, e, záležitost toho evropského koordinačního dopravního velení v Eindhovenu. A to, je, to je důležité a e, bylo to využito e, jak ve Středoafrické republice, tak v řadě dalších případů. Co se týče dronů, tak tady je třeba říct jasně jednu věc. U nás v EU my se bavíme o technických požadavcích, tak abychom byli schopni Eh, vyrábět a produkovat eh, evropskou technologii. Eh, nejde o nějaký systém velení použití dronů. Čili to nejsou otázky, které by se týkaly Evropské unie. Velení zůstává v rukou národních států. Pokud se týče eh, zahraničních bojovníků, tak toto je věc, eh, o které je třeba hovořit a eh, to je zejména věc pro ministry vnitra a justice. Pokud se týče nových koaličních výzev, tak to je mm, něco, co předložili Spojené státy na samitu NATO a jsou to výzvy směřující k jednotlivým členským zemím. Takže uvidíme, jak to bude prakticky znamenat, co to bude mít za praktické dopady. No a ještě dvě věci. A sice eh, pořizováním obraného materiálu a eh, dopady eh, sankcí o kterých se tady eh, pořád eh, jedná a do Koreperu hm, to jde dneska v 11 hodin. No, my víme, eh, že pokud se týče cest před přes třetí země, Eh, tak eh, to samozřejmě nemůžeme úplně eh, vyloučit, ale my jsme demaršovali mnohé země, které by mohly přicházet v úvahu jako transitní, aby od toho pokud možno upustili. Pokud se týče Afghánistánu, tak o tom hovořil prezident Van Rompuy na summitu NATO a on zde vytyčil určité eh, oblasti pro činnost EU, jako třeba policejní reforma a podobná, podobně. My zůstáváme eh, jedním z hlavních aktérů v oblasti rozvojové v Afganistánu a přispíváme kolem eh, zhruba stovkou milionů eur ročně. Děkuji vám, pane, pane velslačně, pane velslanče. Eh, ještě někdo chce něco říci? Ano, eh, pan velvyslanec neodpověděl na moji otázku. Eh, chtěl bych využít to příležitosti, když jste hovořil o něčem, co je pro mě zcela zásadní, ale na což jste neodpověděl, to je efektivita jednotek, které školíme, ne jenom co se týče retoriky, abychom věděli, že tady existují, aby se ukazovaly, ale jak jednají na území. Hovořil jsem o vlastně slabé stránce velení. Já disponuji velkou zkušeností, eh, například války v poušti a to je velice obtížné. Musí tady být velení, ale také koordinace velení. E, nesmí tady být žádný slabý článek v celém tom řetězci velení. Jakou záruku máme co do efektivních operací, aby, byla, aby tady existovalo opravdu efektivní velení? Dobře, vyškolíme je, ale důležité je, aby zůstali, aby nezmizeli, e, protože tyto jednotky pocházejí všichni z kmenů. Můžete prosím ještě stručně odpovědět, pane velvyslanče, a tím tedy eh, uzavírám eh, seznam řečníků. Takže já bych tomu řekl dvě stručně věci. Eh, my jsme si toho vědomi, zejména v Mali provádíme nový výcvik sil, které jsou vysílány na sever a pak se vrací Eh, také se vracejí do EUTM a tam se jim dostává nového výcviku. Co se týká etnického složení, to je problém a o to důležitější je angažma na strategické úrovni, aby tedy eh, vlády Mali a třeba v Somálsku zajistili, zajistili etnickou rovnováhu ve svých armádách, protože my jsme začali spíše monoetnicky a to mělo své problémy. Děkuji vám. Tím uzavíráme tento bod našeho zasedání. Dnes se setkáváme prakticky 9 měsíců po politickém rozhodnutí eh, summitu s z loňského prosince. A e, dále se to bude rozvádět na e, radě příští rok 2015. Já myslím, že e, tady jsme si vyslechli velmi důležité příspěvky a že také to eh, zazní na rozšířeném běru, eh, které bude eh, o něco později během dnešního dne. No a teď máme minutu přestávku před dalším bodem. Ladies and gentlemen, once more. Dámy a pánové, dámy a pánové, prosím, usaďte se. Whoever wants to, to leave this chamber, please. A prosím vás, pokud chcete odejít, učiňte tak rychle. Tak pokračujeme v našem zasedání a prosím ještě jednou, usaďte se. Uh, Děkuji vám. Nyní eh, bych ráda přivítala dva řečníky, eh, kteří budou mít na starosti naši na další bod na programu. A ten se týká výzev vyplývajících z ukrajinské krize, čili z eh, ruské agrese na Ukrajině a války, která takto vznikla. Já vřele vítám eh, pana Jamese Apartura, náměstka generálního tajemníka NATO, který je naším prvním řečníkem. Seznámí nás eh, s pohledem NATO na tuto krizi a eh, jako druhý promluví pan velvyslanec Matěj Popovský, eh, který už eh, se účastnil naší předchozí debaty o neformální radě ministru obrany. Pan Apátoraj, děkuji, děkuji vám tady za pozvání je mi potěšením, že tady mohu být a, a taky jsem tady, eh, líbí se mi ve vaší budově, která je daleko hezčí než ta naše, než se přestěhujeme do budov nových. Takže eh, nejdříve eh, nejdříve tedy ten náš pohled a jsem rád, že mohu hovořit také s Matějem. Tak eh, toto je věc, eh, která dominovala summit na to před pár dny. Jeden z aspektů ukrajinské krize je, eh, vlastně máme takové dva nejdůležitější aspekty a jedním z nich je vztah NATO a Ruska krátce řečeno, ten vztah se ve Walesu nezměnil, nicméně veškerá praktická spolupráce je zmražena a budeme mít příležitost pro politický dialog. De facto zahajujeme velice, doufáme, plodný politický dialog. Na to ve Walesu konstatovalo, že naším cílem nebo dobrý nápad by byl mít partnerství s Ruskem. Ale pokud je to Rusko, eh, které eh, se řídí mezinárodním právem a respektuje své závazky, tak to by bylo dobré. A eh, to znělo obecně, ale třeba velice důležitý je jeden konkrétní závazek. Když Ukrajina souhlasila s tím, že se vzdá nukleární zbraní, Ruska a Rusko a další země se rozhodli nebo zavázali se k zajištění eh, bezpečnosti Ukrajiny. Eh, tato dohoda je porušena, eh, máme tam mnoho ruských vojáků na Ukrajině, podporu pro, pro separatisty a tak dále. Čili to je porušení závazku nejenom vůči Ukrajině, ale de facto je to porušení závazků vůči celé Evropě. A to jsou velice důležité a zásadní závazky, které jsou porušeny. No a e, Dále se dá říct v závorce, že je velice obtížné přesvědčit země, jako je e, Severní Korea a Irán, e, aby se vzdali nukleárních zbraní a že jejich bezpečnost bude Eh, zajištěna, no tak teď je těžko je přesvědčit o něčem takovém. Eh, bohužel eh, důvěra byla narušena velice zásadním způsobem. A my nyní nemůžeme věřit tomu, že Rusko se bude nadále řídit a spolupracovat na systému bezpečnosti v Evropě a ani nevím, jestli eh, Rusko vůbec má vůli v tomto systému pokračovat. Eh, my debatujeme o tom, jak navázat předvídatelné eh, vztahy s Ruskem, pokud Rusko chce aktivně změnit stávající systém a chce se prosazovat vůči svým sousedům. My tady sledujeme ruské zákony, politiky, eh, proslovy ruských politiků od druhého mm, nástupu Putina k moci. Je jasné, že eh, Rusko chce prosazovat své zájmy třeba i vojensky všude tam, kde jsou rusové, lidé s ruskými pasy, lidé rusky hovořící, eh, kde jsou nějaké, řekněme, eh, ruská historie a tak dále. Možná, že nakonec budou chtít skončit na Aljašce a řadě dalších zemí. Čili ty vztahy mezi Západem a Ruskem jsou nyní velmi komplikované. Dnes v novinách eh, Putin hovořil o eh, nukleárním potenciálu Ruska, o tom průmyslovo-vojenském konceptu a tak dále, komplexu a tak dále. Je nyní jasné, že eh, Ukrajina není jediným případem, osamoceným případem a nemůžeme očekávat, že jakmile se situace na Ukrajině eh, uklidní, že se všechno vrátí do normálu. To jsme viděli eh, v Gruzii, eh, teď se něco chystá v Moldávii a tak dále. Toto už je politika, která je veřejně proklamovaná v Rusku a sice destabilizace okolí. Čili my se budeme snažit o partnerství a stabilní vztahy s Ruskem, ale Rusko to možná nechce. Eh, druhá věc, to jsou naše vztahy s Ukrajinou. Eh, vy jste eh, si vyslechli řadu prohlášení, solidarita s Ukrajinou, zachování její suverenity a teritoriální celistosti. A my jsme hodli se na balíčku projektů, které by měly pomoci Ukrajině s dlouhodobým rozvojovém v oblasti bezpečnosti a obrany. A já zdůraznuji to slovo dlouhodobě, eh, poněvadž eh, my nemůžeme, nemáme kapacitu a nemáme ani politiku, podle které bychom eh, Ukrajině poskytovali zbraně. Nicméně my jsme spustili řadu projektů na pomoc Ukrajině, pokud se týče velení, eh, kybernetických eh, útoků, eh, logistiky a tak dále, jak dlouhodobě budovat a obnovat kapacitu obrannou a bezpečnostní na Ukrajině. A snažíme se také bezprostředněji poněkud Eh, jim eh, já nevím, pomáhat eh, já nevím, zraněným vojákům a tak dále, protézy a podobně. Čili my doufáme, že s naší podporou a s podporou s podporou spojenců je možné, možná deeskalace, deeskalace, ale je třeba skutečně zachovat teritoriální integritu a to eh, pokud možno bez eskalace situace, aby Ukrajina vyřešila tuto výzvu. Třetím prvkem eh, jdu tedy z východu na západ. Eh, jak pomoci zemím, dalším zemím, které se ocitají pod ruským tlakem a které jsou nyní orientovány pro západně a pro EU a Rusku se to nelíbí. To je Gruzie, Moldávie a možná další. My jsme vytvořili eh, balíček podpory pro Gruzii eh, na rozvoj obraných schopností. Eh, to neznamená, neznamená příprava na členství, to ne. My budujeme budujeme kapacitu pro obranu té země a potom je něco jiného budovat kapacitu pro členství čili eh, budovat jejich nezávislé kapacity tak, aby si sami mohli určovat svoji geopolitickou cestu. My nenutíme země, aby se přidali buď na západ nebo na východ. Jestliže Ukrajina tedy by změnila politiku. My vlastně víme, že v roce 2008 například se Ukrajina chtěla připojit k západu, potom se to změnilo, chtěla být neangažovanou zemí, a my jsme to respektovali. Čili my skutečně nikomu nic nevnucujeme, ale snažíme se pomoci těm zemím, aby své pozice dokázali obhajovat. To znamená, to se týká politické i ekonomické kontroly. Pak tady máme čtvrtý element a to byla velká věc na našem summitu chceme eh, zlepšit bezpečnost pro spojence v NATO. Eh, máme hluboké obavy, že Rusko eh, velice investovala do eh, zbrojení. Eh, za posledních pět let má o 50 větší rozpočet. Je to 740 miliard eh, amerických dolarů. V příštích šesti letech má plynout do modernizace vojenského vybavení. Dále hovoříme o takzvaném hybridním modelu, to je vlastně to, co se děje v Ukrajině. Eh, je to směs vojenských a nevojenských prostředků, nejasnost, mlžení, eh, přímé eh, otevřené lži v veřejném prostoru, kybernetické útaky, útoky, útoky Eh, vojenský personál nebo bývalý vojenský personál, eh, desítky tisíc vojáků na hranicích, eh, zásobování a tak dále. To je velice komplikované a my to musíme nějakým způsobem zvládnout. A my jsme my to chceme řešit tím, že budeme chceme ujistit naše východní spojence. To znamená, že Eh, ve čtyřech zemích, tedy po Balské státy a v Polsku, budou eh, malé, malá zařízení, nebudou to bojové jednotky, malá zařízení, která umožní eh, rychlejší obranu, když to bude třeba. Takže my chceme být skutečně připraveni ve velké, ve velké eh, míře pohotovosti. Chceme mít tedy eh, jednotky, které během 48 hodin jsou schopny zasáhnout tam, je to třeba. Eh, ty by se potom v případě potřeby přidali tady k těm malým, malým nevím, jak to mám nazvat, základnám, malým útvarům. Čili toto je e, posílení jistoty a restrukturalizace tak, aby to odpovídalo novým hrozbám z východu. A ještě poslední věc, e, to se týká rozpočtu NATO. E, především jsme chtěli přesvědčit všechny spojence, aby přestali škrtat v rozpočtech a aby do deseti let opravdu zvedli své výdaje na zbrojení na 2% HDP tak a já jsem v podstatě takto spojil body 5 a 6. Eh, Rusko a de facto ukrajinská krize eh, do značné míry dominovala summit. My jsme se vrátili k přeskumu bezpečnosti v Evropě a závěry eh, tohoto summitu Eh, zejména v té hybridní, eh, nebo tváří v té hybridní válce potřebujeme daleko užší spolupráci v Evropě. Ale eh, tyto hybridní rozby znamenají široké zapojení také civilního sektoru, čili potřebujeme daleko širší spolupráci s kolegy. Určitě budeme více telefonovat mezi sebou. Děkuji vám. Paturaj. Velice vám děkujeme, vážený pane tajemníku. A nyní pan velvyslanec Popovský, který měl tím pádem kratičkou přestávku po té velice zajímavé rozpravě, kterou jsme měli u předchozího bodu. A nyní vás poprosím o evropský pohled na všechny tyto výzvy, které se týkají ukrajinské krize, na jednotlivé akce, na jednotlivé kroky, ze strany Evropské unie, ty, které jsme udělali, ty, které uděláme, tak abychom reagovali na tyto výzvy. Děkuji za slovo. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Já bych rád řekl, že my plně sdílíme tyto závazky, které se týkají samozřejmě ukrajinské nezávislosti, teritoriální nedotknutelnosti. To je společný přístup mezi EU a NATO, i když teda ty následky, které my vidíme vzhledem k této krizi, možná jsou trochu jiné vzhledem k různým mandátům našich subjektů. Pokud jde o dopad, zahraniční politiky nebo společné obrané politiky v rámci této krize. Dovolte, abych to rozdělil na dvě části. Jednak jsou to okamžité následky, důsledky, nebo i v tom středně dobém horizontu a poté dovolte, abych se zmínil o několika dlouhodobých záležitostech. Když uvažujeme o čase, energii, které potřebujeme ke všem těmto řešení těchto problémů na Ukrajině, můžeme říct, že je to samozřejmě krize číslo jedna. Diskuze v tomto ohledu neustále probíhají, došlo k různým rozhodnutím, ovšem ne všechny ještě byly prosazeny. Diskuze mezi členskými státy budou pokračovat i dneska dopoledne. <clears throat> Připravujeme v tomto ohledu rovněž asociační dohodu, dohodu o přidružení. Evropský parlament o tom bude jednat, jakož i o hlubokém dohodě o spolupráci, hloubkové dohodě o spolupráci samozřejmě že toto je plán. My doufáme, že bude podle tohoto plánu pokračovat na všech stranách. My chceme, aby se Ukrajina připravila i na volby, které čekají tuto zemi v říjnu a zároveň nás neklidňuje hospodářská situace v této zemi, protože pokud ekonomika je křehká a to je ten případ, nemůžeme uvažovat o dlouhodobé stabilitě této země. To znamená, že i z makroekonomického hlediska uvažujeme o naší pomoci. Dedikovaná pracovní skupina byla na Evropské komisi již sestavena. Budování kapacit. James se o tom zmínil, to mohu pouze potvrdit. My chápeme a víme, kdo dělá co. Několikrát jsme hovořili s různými kolegy na straně NATO, proběhlo několik společných setkání velvyslanců jasně chápeme to, že pokud jde o budování vojenských kapacit, poradenství v této oblasti, že to je úkolem NATO. My nejsme na tomto poli zapojeni. EU se bude zaměřovat na civilní kapacity a jejich budování prostřednictvím různých projektů, které již probíhají, které nemusíme opětovně sestavovat, vytvářet. Projekty, které se týkají například úřadu Eh, nejvyššího státního návladního, samozřejmě, že je to i akce EUEM, to je poradenská mise EU na Ukrajině, která byla rovněž zahájena. Máme tam 57 poradců, kteří přicestují do Kyjeva tento týden. Snaží, snažíme se, je to teda poradenská mise bez nějakých výkonných či substitučních pravomocí na konci září, začátkem října již by měly začít fungovat. Děláme to za plné transparentnosti a spolupráce s NATO. Je zde samozřejmě určité doplňování mezi jednotlivými subjekty, což je pozitivní. A když se podíváme na systémové záležitosti, dlouhodobé dopady na EU i na společnou obranou politiku. Vidíme zde mnoho těchto aspektů. James již se o tom zmínil. Dramatický dopad na bezpečnostní architekturu EU, integrita našich institucí, ať již hovoříme o OSN, OBSE, dohodě o odzbrojení. To vše je pod velikým tlakem v důsledku toho, k čemu na Ukrajině dochází. Paradoxně, krize, kterou vyprovokovalo Rusko, opětovně posílilo transatlantickou komunitu. Když se podíváme na deklaraci, kterou přijal sami, tak je vidět, že je to v duchu tohoto nového rapprochement, jak tomu říkáme, toho přibližování spojenců na obou stranách Atlantiku. A obě dvě strany se snaží o dodržení této integrity, tohoto spojenectví. Způsob našeho uvažování o bezpečnosti mm, opětovné hodnocení této oblasti. K tomu již dochází prakticky. Co to znamená? Znamená to, že to jistě bude mít dopad i na uvažování nového, nové eh, vysoké představitelky, která byla požádána o nové hodnocení strategického prostředí EU loni v prosinci. V podstatě to, k tomu došlo ještě před uh, tou akutní, tím akutním obdobím krize. Vysoká představitelka má mandát k předložení analýzy v tomto ohledu, která by měla být předložena radě v roce 2015. Nemáme nějaké číselné hodnoty, cíle, pokud jde o výdaje v této oblasti. Je ovšem v Evropě, ovšem i na posledním setkání v Miláně ministrů obrany bylo jasně řečeno, že naše závazky v oblasti bezpečnosti a obrany, evropské závazky musí být brány vážně bez ohledu na to, zda jsme jak to vypadá v rámci NATO a tak dále. My samozřejmě musíme spolupracovat, koordinovat to úsilí na to musíme zároveň komunikovat s evropskou veřejností v tomto ohledu. Evropská veřejnost je do jisté míry zvyklá na ten pocit toho, že mír a bezpečnost je zaručena, ovšem, jak vidíme, tak tomu tak nemusí být. Může zde být konvenční válka hybridního charakteru, nehybridního charakteru, která probíhá téměř na hranicích Evropské unie. Jaké jsou dopady? Musíme posílit naše zapojení, musíme samozřejmě zvyšovat naše kapacity v tomto ohledu. Musíme reagovat i na požadavky přes Atlantik. Je to například i projev tajemníka Gejce v tomto ohledu. Tyto kapacity musí být v Evropě k dispozici, bez ohledu na to, zda budou využity pod naší vlajkou, NATO vlajkou, mezinárodní vlajkou. Prostě musí ty kapacity být k dispozici a to je něco, eh, s čím podle mě souhlasí všichni. James se o tom zmínil. Tato krize má i pozitivní dopad na to, na naše vztahy mezi EU a NATO. Když se podíváme na to dlouhé komuniké mm, summitu ve Walesu, tak opravdu jsem neviděl žádný jiný dokument na to, který by se tolikrát odkazoval na EU a to nás pozbuzuje určitým způsobem. Nejde pouze o naše vztahy mezi institucemi, mezi EU, NATO, ovšem jsou tam reference a odkazy na oblast Sahelu, boj proti piráctví, kyberbezpečnost a tak dále. V rámci tohoto hm, prostředí komplementarity, doplňování, spolupráce podporuje to přirozenou dělbu práce. Článek 5 na to to znamená zamezit um, přítomnosti uh, nepřátelských sil na územích spojenců. Ovšem, my samozřejmě musíme tuto spolupráci i na základě na to mm, OSN podporovat v jiných oblastech, například Afrika, úžasný příklad. Ukrajinská krize. Pokud jde o realizaci závazků Evropské rady z prosince 2013 dává tomu trochu jiný náboj. Vidíme zde naléhavost celé situace a my musíme opravdu seriózně přistupovat k našim závazkům v oblasti bezpečnosti a obrany což bude mít pozitivní dopad na NATO i na EU. Děkuji. Děkujeme, děkujeme vážený pane tajemníku Popovský, děkujeme i panu tajemníkovi Apaturajoj. Než dám slovo členům našeho podvýboru a i ostatním poslancům Evropského parlamentu. Dovolte, abych vám oznámila jednu věc. Minulý týden proběhlo velice zajímavé setkání, výměna názorů s velvyslancem Ukrajiny, pánem konstantem Jelisejevem. Bylo to setkání za zavřenými dveřmi výboru SEDE a rozšířeného běra a proto politické skupiny, poslanci, zástupci našeho výboru byli informování o této v podstatě perspektivě pohledu ze strany Ukrajiny, ukrajinské vlády na celou problematiku. Dovolte, abych trošku změnila postup následující, protože paní Kylie, která je předsedkyní delegace mezi EU a Ukrajinou. nemá bohužel eh, mnoho času, proto mě požádala, aby mohla vystoupit jako první v tomto kole otázek. Prosím, máte slovo. Děkuji, děkuji za slovo. Paní předsedkyně, dovolte, abych přivítala naše hosty na našem setkání Jaká je role NATO? To je můj dotaz. Jednak proč si myslíte, že Rusko nebo jakákoliv jiná země eskaluje eh, této záležitosti eh, s ohledem na naše závazky v této oblasti, oblasti bezpečnosti. Já jsem před několika lety se zúčastnila parlamentního shromáždění to a vím, že, že na to změnilo v posledních letech své základní role. Dochází k takovému novému postoji proto bych se ráda zeptala, proč jako na to nejsme až tak přesvědčiví, jak bychom si přáli. A co si myslíte o nových strategických závazcích, které by všechny naše země měly mít ve Walesu? Dovolím si říci, jsme se zaměřili především na taktické prvky. Samozřejmě, že potřebujeme ten plán připravenosti, pohotovosti, takový akční plán, Ovšem, jaká je ta eh, hlavní strategie, pokud jde o skalaci celé záležitosti, pouze další akce nebo tento akční plán připravenosti, pohotovosti i na straně EU? Já si myslím, že bychom měli zlepšit naši spolupráci mezi jednotlivými subjekty, ale zároveň si říci jasně, kde jsou hranice. Možná řešit eh, širší otázku bezpečnosti, energetickou bezpečnost, um, lidské zdroje na straně NATO a zároveň určitou flexibilitu v reakci na krizi v rámci našeho klíčového spojenectví. Ano, vy jste se zmínil o tom, že EU byla zmíněna v tomto dokumentu mnohem častěji než v minulosti. Myslíte si, že teda jsme jakýmsi kvalitnějším spojencem, stáváme se hlavním přispěvatelem i k nějakému základnímu konceptu společné bezpečnosti. Děkujeme, děkujeme, říká paní předsedající, máme ohromný seznam řečníků, proto končím tento seznam a nyní bych vám přečetla všechna jména velice stručně. Nejprve ale bych poprosila koordinátory politických skupin, pan Galer za EPP. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Pozor, budu mluvit německy. Eh, nejprve bych chtěl zásadně říci, že neexistuje v Evropě žádný konflikt mezi státy a žádný konflikt v Evropě uvnitř států, který by opravňoval použití násilí. A když, se, když to musíme zažívat, že Rusko se domnívá v tomto archaickém způsobu dělat svou politiku, tak musíme dát přiměřenou odpověď. Lituji toho, že Rusko se vydalo na tuto cestu, ale domnívám se, že naším právem i povinností je naší demokratickou unii přiměřeným způsobem bránit. To je tedy zásada. Jinak, ne, jinak, co se týče závěru NATO, zejména znovu ujištění vůči našim východním partnerům, to, co se děje v rámci příprav, je jistě dobré. To vítám eh, v období eh, konfrontace východu a západu. Jsme chtěli posílit spolupráci eh, transatlantickou a myslím si, že by to bylo daleko důležitější. A, a také možnost rozmístění jednotek během 48 hodin je tedy teď dobré. Ale jak jsem řekl, celkově lituji, že musíme vést takové debaty, jsou nám bohužel vnucovány ruskou politikou. Pod dojmem této krize moje otázka zní, jak vážně to skutečně miníme s tím cílem dvouprocentním, jak v NATO, tak v Evropské obrané agentuře, v jejím řídícím výboru i ministři obrany se zavázali k tomu, že ty 2% dodrží. Existuje kromě abstraktních politických závazků také nějaká představa, jak to konkrétně uskutečnit. To mě připomíná těch 0,7% do rozvojové pomoci, to taky se tady vždycky usnese a pak se to neuskuteční. A ještě mám jednu otázku. Jak je možné, že nebereme vážně veřejné ruské projevy. Tady se odkazují na Jarasimova v roce 2013, že v podstatě popsal, jak to, co se teď děje na Ukrajině, se plánuje. A tento projev Bohužel tedy byl v ruštině na webových stránkách jeho ministerstva. Jak je možné, že ani v NATO, ani v EU, ani v tajných službách nebylo něco takového bráno na vědomí? To je tedy otázka, kterou si kladu a nenacházím odpověď. Děkuji. Thank you. Děkujeme. Já bych poprosila všechny členy našeho výboru, aby prosím byli struční, ve svých vystoupení máme ohromně dlouhý seznám. Pan velvyslanec Popovský rovněž nás musí opustit, takže mu bude muset dát slovo na konci tohoto kola otázek. Pane Pasku, za socialisty, prosím. Děkuji za slovo. Já si myslím, že asi víme, že ta největší otázka, kterou jsem si kladl, je, jak eh, správný je ten náš postup, pokud jde o členství v NATO a v podstatě nám bylo řečeno, že nic není zaručeno, dokonce i nyní čtu články, že to byla chyba v té době. Ovšem já osobně si myslím, že to nebyla chyba. Tenkrát jsme si mysleli, že členství v NATO by vydalo ten správný signál. Správný signál potenciálním nepřátelům, především v tom možném nástupu, opětovném nástupu Ruska. A teď vidíme, že to není dostatečné a proto potřebujeme strategické ujištění, které bychom mohli získat v tomto ohledu. Pan Putin, to je druhá záležitost. Myslím si, že on rovněž i z politického hlediska jedná podobně jako z vojenského hlediska, takovým hybridním postojem diplomacie, vojenské prvky a tak dále, protože jeho strategickým cílem jeho strategický cíl se snaží zavádět taktickými opatřeními, tak aby ehm, se vyhnul strategické odpovědnosti za tyto kroky. Například to příměří, ke kterému došlo v tom týdnu, kdy probíhal summit, na to EU připravovala nové sankce. A my vidíme, že toto příměři, že k němu došlo ve stejném týdnu a co tím získal Putin? Odložení zavedení sankcí. Naštěstí bych řekl, to nemělo dopad na rozhodnutí na to. A je zde ještě další prvek. A proto se ptám, jsme si vědomí toho, že abychom zabránili teda těm našim akcím, že skutečně to pozorujeme dostatečně pozorně. Viděl jsem v tom komuniké odkazy na flexibilní reakci, kterou požadujeme ze strany na to. Zároveň všechny naše kroky by měly, podle mého názoru, mít dva cíle. Jednak vyslat určitý odstrašující prvek, signál, tak aby jsme Putina zastavili a pokud ne, tak bychom měli být připraveni se bránit. Zdá se, že zastrašen Putin nebyl a proto do toho vstupuje další prvek, kde máme svázané ruce, protože on v podstatě hraje svou hru a nebere některé věci v potaz. Proto bych se rád zeptal na váš názor ohledně toho, jak si, je vědom, jak si na to je vědomo celé věci. A pane Popovsky, ano, je velice dobré, že konečně jsme se probrali, pokud jde o obranu v Evropě. Tolikrát jsme se diskutovali eh, všechny, všechna ta očekávání z prosincové rady a konečně teda alespoň nyní říkáme ano, naši přátelé si konečně začali uvědomovat to, co se kolem nás děje. No, lépe někdy, než kdyby tomu nedošlo vůbec. Děkujeme, pane Pasku, a ještě jednou, říká paní předsedkyně, ještě jednou, prosím, všechny, i koordinátory, všechny řečníky o stručnost. Jinak opravdu to bude muset nějak měřit časově, Pane Narte, za Alde, prosím. Gracias. I'm oh, sorry. Marek Jurek, I have... Pan Marek Jurek, nejprve promiňte, promiňte, musím respektovat, říká paní předsedající, postup vě, velikost politických skupin. Pokusím se o to být stručný. Podívejte se. Ukrajina je třetí etapou za Kosovem, Abchází a Osetií. Problém byla fraktura, co se týče dohody o Kosovu. Také na to jasně přesáhlo svůj mandát v Líbii, byť chápu, že bylo nezbytně nutné skoncovat s Kadáfim. To je bez pochyby. Ale co mi dělá starosti je tento eskalační proces, který znamená, že se tady hovoří o, o operacích, o logistice, která se má postavat, Some Spanish, but... Well, I'll do it in English as, as good as I can. Dobře, já se pokusím anglicky. Ale prosíme o stručnost, říká paní předsedající. Dobře. Řekli jsem, že první etapa eh, byla vlastně eh, ten zlom v Kosovu a následovala Abcházie Kosovo. Druhé bylo překročení mandátu NATO v Libii, kromě toho, že samozřejmě souhlasím se skoncováním vlády Kadáfiho. To byla ta dvě poselství, která byla naprosto jasně vyslána Rusku. A třetí záležitost je kompromitost nerozšiřovat eh, jednotky do NATO do zemí sousedící bývalého Sovětského svazu, ale ale když tady chcete vytvářet logistické eh, jednotky, eh, víte, že to zásadní ve válce není operativnost na terénu, ale právě logistická operativnost a proto eh, mě znepokojuje tato eskalační situace. Souhlasím s tím, že je třeba respektovat územní soudržnost a že NATO je naším pilířem bezpečnosti a obrany. Ale eh, jít do takové odvety, eh, kde by Rusko znovu reagovalo o to víc, to možná není ta nejvhodnější nejzásadnější věc. Nejedná se o konec partnerství NATO-Rusko, který prohlásil Rasmussen, že došlo tedy k tomu zlomu. To mi přijde vesmírně závažné. když se podíváme na Rusko-Číno, tady by byla nová strategie a hovoříme o ne o taktickém, ale o strategickém závěrečném vítězství. Thank you. Děkujeme. Pan Marek Jurek? za EKR. A ještě jednou se omlouvám. Děkuji za slovo. Vážená paní předsedající, já respektuji historickou roli, ale ovšem nyní jsme to my, třetí největší strana v Evropském parlamentu EKR. Situace se možná jednou změní, ovšem nyní je tomu tak. Situace je tak závažná, že si dovolím eh, se vyjádřit ve své mateřštině. Především, jestli dovolíte, bych obrátil pozornost na to, že v tom posledním vystoupení pana Putina, že tam nehovořil ani o sankcích, ehm, v podstatě ani o protisankcích, to znamená to vystoupení, které se týká nukleární politiky. Hovořil o reakci, o odpovědi na to. A pokud my chceme opravdu seriózně mít vliv na ruskou politiku, musíme teda tudíž uvažovat o adekvátních reakcích a odpovědích. Je dobré, že hovoříme o tom, že, Rus, že mm, Putinovo Rusko potlačilo všechnu tu, všechny ty věci, které se týkají deklarace z Budapešti. Ovšem oni v podstatě jakýmsi způsobem eh, to změnili. To znamená všechno, všechny ty dohody z budapešského prohlášení. Ovšem, my ty zájmy, které, eh, které Rusko naopak tam eh, vyjádřilo, asi bychom neměli brát vážně my. Oni porušili ruské, eh, porušili ukrajinské hranice. A my, pokud skutečně to, pokud nezvýšíme naši Eh, obrany schopnost, tak nebudeme nikdy bránit vážně. Já se opravdu těším, že tento summit představoval pokrok eh, od eh, bukurešského summitu. My jsme tam vůbec nehovořili tenkrát o přítomnosti na to v pobalských zemích například. Ovšem, pokud chceme opravdu být bráni vážně a mít vliv na ruskou politiku, tak naše přítomnost v těchto pobalských zemích by neměla být pouze symbolická, ale skutečná, reálná. To je první dotaz. Na to bylo vždycky obraným svazem, ovšem my musíme být připraveni i bránit naše spojence. Krim byl, ehm, v podstatě jim to trvalo pouze 48 hodin, pokud je o Estonsko, já vím, že tam zase byla eh, provokující záležitost, která se týkala představitele rozvědky a my bychom opravdu měli reagovat tak, aby Rusko po třetí nebo po čtvrté již prostě nepostupovalo tímto způsobem. Přesně kdo eh, si dneska pamatuje Abcházii, možná neuznáváme její otržení od Gruzie, ovšem to je jediná věc, Druhá záležitost, opravdu jsem nesmírně rád, že zde máme oba dva představitele, to znamená zástupce SVČ, společně za e, u nás s, s představitelem NATO, protože my chceme, aby zde byla opravdu úzká spolupráce. Nejde pouze o konce této spolupráce, ale o, konstat, ale o konstatování té skutečnosti, že většina zemí EU e, je rovněž spojenci v rámci NATO a neměli bychom nějakým způsobem dublovat e, tuto roli. Měli bychom proto spíše hovořit o koordinaci EU e a NATO, tak aby jsme zlepšili bezpečnost a šance rozvoje našich zemí. Protože na to tam nejde. Eh, samozřejmě oni nemůžou požadovat eh, vyloučení Ruska z Rady Evropy. Ovšem všechny EU členské země, které jsou součástí Rady Evropy, by mohly přijít s takovým návrhem. EU my nemůžeme zaručit eh, přítomnost, vojenskou přítomnost v obalských zemích. Ovšem na to to může udělat. Čili měli bychom spíše hovořit o společných našich akcích v těch institucích, do kterých společně patříme, a ne o tom, že bychom zde dělali nějakou duplikaci našich politik. Samozřejmě, že eh, všechny země, například některé samozřejmě země jako Rakousko nebo Irsko nejsou součástí všech eh, nebo obou těchto E, dvou institucí, ovšem většina našich zemí, ano, je součástí EU i NATO a právě proto bychom měli hovořit o koordinaci našich akcí. Děkuji za slovo. Děkujeme, říká paní předsedající. A nyní za GUE paní Lösing. Já vielen Děkuji. E, já bych se nejprve chtěla odkázat na poznámky předřečníku. Pan Pasko řekl, že každý krok, a to podporuji, bohužel on to už není, každý krok, který učiníme, musí být objektivní. Já i kolegové v mé frakci Eh, máme co vyčítat Putinově politice, eh, ale co se týče vojenských aktivit Ruska na, na Ukrajině, to teď, jak bych to řekla, eh, to souhlasím s těmi premisami, co řekl pan Gáler, ale řada věcí je nevyjasněna. Vždyť víme, kdo do jaké katastrofy eh, eh, nás žene nebo, nebo hnal na základě nejrůznějších tvrzení týkající se třeba Iráku. Celá řada postojů eh, je vyjadřována veřejnými dopisy, například ex-generály NATO a ex-generály jiných armád. A to se vás ptám, pane Gálere, vás taky, jak to, že něco takového se vůbec nebere bere v potaz. Moje konkrétní otázka, či spíše konkrétní připomínka, se týká na základě stručnosti doby na jednotky rychlého nasazení. Vy jste tady pořád používal slovo důvěra, to je vždycky naprosto jasné a zní tady že Rusko zneužilo důvěry, že už tady neexistuje žádná důvěra vůči Rusku prohlášení po samitu to, co do jednotek rychlého nasazení interpretuji takovým způsobem, že tedy ty rychl, jednotky rychlého nasazení by měly být nasazovány zejména ve východní Evropě a především, že nemají být omezeny pouze na oblast společenství, ale například v takové krizi na Ukrajině, která není členským státem, by mohla operovat až na hranice s Ruskem. Je tato moje interpretace správná? A pak se chci zeptat na to, zda to tedy z této strany také nemůže být hodnoceno jako porušení důvěry. Vždyť my jsme dali Eh, důvěru žádné rozšíření na východ. To byl slib vůči Rusku kdysi. A ještě jednou se chci zeptat na to, pane Gáler, já vás taky nepřerušuji, máme tady demokratická pravidla a proto bych vás požádala, abyste mě nechal domluvit. Otázkou je, je naprosto zajímavé, v diskusi, kde se přerušují lidé, když hovoří, tak se chci ptát, zda mě vůbec nechcete poslouchat, ale jestli chcete naslouchat, tak přeci snad mě můžete nechat domluvit až do konce, abychom, a potom můžete věcně a objektivně odpovědět. A teď se tedy chci ještě jednou eh, Samozřejmě mám časové spoždění, protože jsem musela reagovat tady na kolegu. Zda tady nemůže být nějaké nové nebezpečné eh, nová nebezpečná regulace jazyku, pakliže nebude Rusko, eh, jas, pakliže se Rusko jasně neřekne, eh, že tady teď se Rusko nahlíží ze strany na to jako nepřítel. Děkuji vám a teď paní Zbajos za zelené. Děkuji. Já se pokusím být stručná frakce zelených eh, by chtělo zabránit další militarizaci konfliktu, proto to považujeme za hloupé a nebezpečné, aby na to eh, dělalo cvičení na hranicích. To by vedlo k velice nebezpečnému rozvoji. Mm, v současné situaci eh, se domnívám, že Přísné sankce by se dotkly zejména ruské ekonomice a souvisí to s embargem a Rusko je závislé na exportech. Proto my jsme pro striktní sankce proti Rusku a jsme také pro ty poradenské mise Evropské unie v okolí. Ale tento civilní sektor, tam to není ještě mi příliš jasné, já bych se chtěla vědět, eh, já bych chtěla vědět, kdo bude tedy zapojován do takových nasazení civilního charakteru. E FDD? Děkuji ještě za FTD. Já budu hovořit italsky. My eh, souhlasíme s pochybami, které vyjadřila paní eh, Lösing a rádi bychom tady měli více informací o pohybu Ruska na ukrajinském území. Jinak eh, ještě by mě zajímalo, o zda tedy je udržitelné to, o co se snaží ukrajinský prezident, to znamená zvyšovat eh, vojenské eh, výdaje v době, kdy tak trpí ukrajinská ekonomika. A to by v podstatě mohlo vést k uzavření, eh, uzavření eh, plynovodu z Ruska. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěl nejprve připomenout jeden příběh, který jsem zažil během pádu zdi. Když došlo k pádu zdi, vyjednával pan Kol a Masověcký a bylo řečeno, že nedojde k rozšíření NATO. A e, víme, že toto nebylo sice zakotveno formálně do smlouvy, ale byl to ústní slib Rusku, že prostě e, po pádu zdi nedojde k expanzi, k rozšíření na ta otázka, kterou si tedy kladu, Mm, eh, proč se na to dnes zaobírá Ukrajinou, která dnes není členem NATO. A rád bych rovněž eh, eh, rád navrhl paní předsedkyně, aby určitém procesu a slyšení se zvou eh, zástupci různých stran. A proto bych si přál, aby tady byli také zástupci Ruska, aby mohli také oni hájit svůj pohled na věc. A eh, mám tady celou řadu otázek, a dal jsem již také některé z nich generálnímu tajemníkovi na to. Vy tady hovoříte o tisících ruských jednotek. Je to stejně jako v Líbii či některých jiných státech určitý druh ruských džihadistů. Jsou to tedy lidé, kteří jsou nějaký, bývali, kteří jsou jakoby žoldáci a teď dobrovolně, když říkám dobrovolně, tak chci říci jako ty dobrovolníci v Sýrii na, platformu, na platformě z Turecka. Jedná se tedy o tento druh jednotek nebo se jedná skutečně o to, co vy jste řekl, tisíce ruských jednotek, protože kdyby Rusko zautočilo na Ukrajinu, eh, tak buďme, prosím vás, poněkud vá, seriózní. Eh, to nejsou ti, vy jste neříkal tisíce lidí, ale tisíce jednotek. A dále, co se týče územní soudržnosti. Jistě víte, že došlo k puči na Ukrajině a když hovoříme o územní soudržnosti, došlo k fundamentálnímu přerušení dokod, které byly podepsány dokonce i s Evropskou unii, protože byl prezident svržen. A teď se nacházíme v situaci, která je speciální, co se týče mezinárodního práva, protože jsme v situaci, která již není, řekl bych, eh, mezinárodní. Já ještě jednou opakuji, došlo k, tady k porušení dohod. A proto se chci ptát, proč se tady dvoři, dva, měří dvají, dvojí metrem. Na jedné straně Kosovo, Bosny, Hercegovina a na druhé straně kapacita lidu na východní Ukrajině mít právo na jejich územní soudržnost. Za třetí, rád bych se vás zeptal, na rozpočet eh, Spojených států a Ruska. Vy to víte, jste generálním tajemníkem NATO. Víte, že rozpočet, vojenský rozpočet USA je daleko vyšší než rozpočet celé Evropské unie a než rozpočet Ruska. Takže je třeba zachovat proporce. Děkuji vám. Intervention, thank you. Děkuji vám za váš vstup do debaty. Tak a e, prosím, e, buďte struční, zkuste se, zkuste se udržet e, do jedné minuty. Nyní členové předsednictva podvýboru. Já mám krátkou otázku. Ano, ano koordinátoři politických skupin měli více. Please, Mr. Eller, floor is yours. Um, sure. Pane Eller, prosím. Vy jste hovořili o otázce kybernetické bezpečnosti. My eh, se nacházíme v situaci asymetrické eh, války. Eh, přímo v terénu jsou ruské ruská vojska, která se nejsou deklarována jako ruská vojska a pak dochází k něč, něčemu na způsob kybernetické války, prostě velice intenzivní činnost v eh, kyberprostoru. Nicméně eh, naše možnosti eh, tady na to reagovat jsou omezené. Vy jste řekli, že ta eh, kybernetická bezpečnost, že zde také můžeme z evropské strany něco dělat. Eh, pan Štětina, prosím. Děkuji, já se vzdávám. Děkuji, paní předsedkyně. Já se vzdávám své otázky, protože už na ní bylo odpovězeno. Mr. Landsbergis, one minute. Eh, pan Landsbergis, jedna minuta. Děkuji vám, paní předsedající. Především já myslím, že my tady určitě nepotřebujeme ruské, ruského ambasádora zde v místnosti. Eh, my jsme od několika našich kolegů vyslechli dostatek eh, o ruských pozicích. Dovolte, abych tedy taky něco řekl. došlo eh, k novému eh, vývoji v Pobalti. Za prvé estonský eh, důstojník byl unesen z estonského území a pokud tomu rozumím správně, byla to kremelská operace, která se konala na území NATO a EU. Únos, řekněme, státního úředníka, který nebyl na nepřátelském území, prostě byl doma. Já jsem hovořil o několika, s několika estickými, estonskými kolegy a jejich reakce byla poměrně vlažná. Eh, tam se říkalo, že prostě jako je to špion, takže to patří jeho práci, ale každopádně si myslím, že je velice zvláštní, že prostě my tady jenom sedíme a tolerujeme to, jak nám Moskva unáší občany. A dále je to, jsou to právní postup eh, proti litevcům, kteří se před 25 lety odmítli přidat k sovětské armádě. Eh, eh, je to prostě otázka také zákazu vydávání víz vůči určitému počtu mých spoluobčanů. Eh, ne, my tady eh, nehovoříme vysloveně o eskalaci, ale v podstatě se to dá považovat za eskalaci ze strany Ruska. Eh, čili co vzkaže, vzkážeme z Bruselu našim zemím? Děkuji, pan pa, Parnier. Ano, paní předsedkyně. Eh, jedna věta. Právě tady se ukázalo, že francouzská extrémní pravice eh, se stala podporovatelkou pana Putina. Eh, jenom jsem chtěl říci během minuty, že se tady hovořilo o tom, jak musíme se angažovat v naší politice, abychom zachránili a hájili územní svrchovanost Ukrajina. Ano, to je pravda. Ale máme také mandáty v NATO, ano, to říkal pan e, velvyslanec, máme tady ano, také asociační dohody a e, Evropský parlament ví, že se tady připravuje smlouva o volném obchodu a víme, že musíme rovněž posílit ekonomické sankce proti Rusku takovým způsobem, abychom mohli rozlišovat mezi vojenskými záležitostmi, které reprezentuje NATO, diplomací, ale také akcemi ze strany Evropské unie. A domním se, že bychom to měli dělat takovým způsobem, aby Evropská unie eh, s vysokou představitelkou a i summit šéfové státu a vládci musí uvědomit, že je třeba navýšit rozpočet pro branou a bezpečnostní politiku, neboť eh, domnívám se, že tady eh, nemůžeme hovořit pouze o nákladech NATO, ale my sami si musíme uvědomit, že musíme daleko rychleji, než se s tím počítalo, eh, postarat se o tyto rozpočty a proto v našem výboru bychom měli podpořit to, že bychom měli eh, navýšit naše rozpočty. Amana Gomes. Thank you, Madam Chairperson. Nice to... Děkuji. Eh, já bych také eh, docela eh, eh, raději eh, hovořila nebo naslouchala s ruskému ambasadorovi než pravicovým lepenistům placeným Putinem. Já bych chtěl navázat na pana Galera. On hovořil o plánu který, generála Gerasimova, který byl veřejněn v únoru 2013. Eh, co to znamená? My nebereme Rusko vážně, nebo prostě eh, naše výzvědné služby nefungují dostatečně? A my nyní eh, jsme přesto tedy velice laxní v zavádění sankcí vůči Rusku a nemohli bychom to využít pro předvídání dalších ruských kroků. Také jste hovořil o a agresi vůči Ukrajině, a zejména se to týkalo Krymu, to není jenom o změně hranic, ale de facto porušení eh, dohody o jaderné bezpečnosti, eh, kterou garantovalo opět mocnosti. Také jste hovořil o důsledcích eh, pro odrazování, ostrašování zemí, jako je Irán nebo Severna, Severní Korea. No a pak máme ještě Pakistán, Izrael a tak dále. Ale moje otázka eh, je, když, když eh, nyní Rusko připomíná svoje nukleární zbraně, co to vlastně, co to vyžádá od NATO? vstoupíme do dalšího kola jaderného zbrojení? Nebo nebude to znamenat, že přijdeme o zdroje, které potřebujeme eh, jinde eh, v bezpečnostní oblasti. A pane Povsky, vy jste hovořil o tom, že kardivské závěry Eh, nyní eh, říkáte, že je eh, důležitější evropská obraná kapacita než NATO. Ale mě by zajímalo politicky a prakticky, jaký smysl mělo to, když pan Barroso tady zveřejnil takový ten eh, zastrašující rozhovor, který měl s Putinem, že Rusové jsou schopni být do dvou týdnů nebo tak nějak v Kijevě. Děkuji. Nyní pan Kuzo. Disculpe, no lo entendía. Please be brief. Promiňte, neslyšel jsem to. Dobře, chtěl jsem nejprve zdůraznit to, co řekl moje kolega Sabína, kde jsou důkazy toho, protože to, co čtu, tak 90%, a to, to slyším v 90% tady příspěvku. Vy jste hovořil o závazku, podíváme se na 25 let existence této organizace, jak se navýšily vojenské kapacity, ehm, eh, střely, rakety. Eh, řeklo se, že Fahar a Sahat Iránc, Iránci eh, byli vlastně vini. Všechny eh, tajné služby nám říkají, že tyto střely měly úplně jiný dolet. A tady přitom my porušujeme smlouvy. Hovoří se o rozšíření organizaci, která podle mého názoru je proti jakýmkoliv stávajícím dohodám. Chci se zeptat, jedná se tady o snahu získat nového erc nepřítele v politice vůči Rusku. Není to tak, že eh, v tomto válečném napětí eh, například ty síly rychlého nasazení eh, Eh, nás dostávají do nejnebezpečnější situace. Není tedy okamžik, kdybychom měli tak trochu eh, povolit brzdu, eh, pardon, povolit pedál a ne na něj šlapat. A proč tedy podpořit Rusko v jeho hybu k Euroazijské unii. Neohrožujeme tím geostrategické zájmy. Děkuji vám. And then I give the floor to pan Kanadinus a pak dám slovo panu Popovskému, který musí odejít. Děkuji. Já se teď nechci zaobírat rusko-ukrajinskou krizí, ale chci odkázat na něco, co souvisí s Řeckem, mou domovskou zemí. Na samitu ministr Firum byl osloven jako ministr Makedonie. A mus, musím vás tady přerušit. My teď máme na programu eh, Ukrajinu, takže prosím, to sami to bude eh, řeč poté. Eh, čili to teď nepatří k tomuto bodu. Pan Popovský, Děkuji, paní předsedkyně, i když jsou to otázky spíše dá zástupce na to, tak já také odpovědím. Eh, pokud se týče eh, cíl výše výdajů, eh, tak ono to samozřejmě je důležité, ale daleko důležitější pro nás je struktura těchto výdajů. Na to hovořil také, že chce dát z toho 20% na vybavení, výzbroj, Ovšem eh, zhruba 60% jde do personálu, to víme od členů NATO. My máme eh, tu Evropskou eh, obranou agenturu, která nám může pomoci to doladit, usnadnit a tak, abychom byli jednoduše a prostě efektivnější ve vynakládání těchto prostředků v Evropě. K otázce Eh, toho zdáme se naše rozvědky, tak já se k tomu vyjádřit nemohu. My na evropské úrovni nemáme žádnou eh, rozvědku, kromě tedy takzvaného Intelligence Center, což je v podstatě, eh, tam se skromažďují informace od členských zemí. Ale změnilo se vnímání rizika v Evropě a to už je realitou. Před rokem či dvěma mnohé z východoevropských členských zemí eh, byly obvinovány z toho, že přehánějí strachy, obavy a rizika. No a teď eh, vidíme, že to tak není. Opravdu to vnímání rizika se pomalu mění, poněvadž eh, zde máme zjevné důkazy a myslím, že se to projeví také v tom novém posouzení, v tom novém přeskumu, eh, který nám předloží SVČ. Co se týče sankcí a eskalace, těžko říct, kam až to může dojít, ale každopádně jsme postupili pár kroků, začalo to se znamy eh, osob, které byly obviněné eh, z narušování teritoriální integrity eh, Ukrajiny a teď už jsme ve třetí fázi a to už jsou skutečně těžké hospodářské škody. Už třeba vidíme to, eh, kolik vidíme, že z Ruska odchází zahraniční kapitál, to může být tedy až 100 miliard dolarů, eh, padá rubl, eh, ubývá ruských turistů, čili ty sankce fungují, ovšem samozřejmě to něco stojí a také odvetná opatření Ruska eh, také dopadají například na naše zemědělce, takže to my zase v Rusku tady mobilizujeme určité prostředky, abychom jim to vykompenzovali. Co se týče kybernetické války v Ukrajině, eh, my nemáme žádnou schopnost kybernetické obrany jako EU, nicméně odolnost našich kybernetických systémů, to může být něco, eh, co může sloužit de facto obraně proti těmto útokům. A eh, třeba také u státních institucí, tam je, je třeba prostě počítat eh, s jejich zranitelností a připravit ty systémy na to, aby tak zranitelné nebyly. Pokud se týče EU e a rozpočet na obranu, tam bychom skutečně měli zlepšit. A do června 2015, kdy se opět sejde Evropský summit k obraně v nové konfiguraci komise, tak tam snad uvidíme výsledky. Ale pokud se týče reálných vojenských výdajů a společných výdajů, Eh, tak to ještě bude chvíli trvat. Neměli bychom očekávat eh, příliš rychlé výsledky, určitě ne do června příštího roku. A ještě stručně eh, k podpisu asociační dohody s Ukrajinou. Ta dohoda byla podepsána řádně zvoleným ukrajinským prezidentem, čili tady právně je to naprosto jasné a v pořádku. Děkuji. E, nyní pan tajemník a Petráje. Děkuji a zkusím být e, taky přesný a k věci. Za prvé, musím říct, že e, otázka EU, otázky EU jsou daleko zajímavější než otázky na to. Za druhé, asi nejobtížnější práce je docílit toho, aby poslanci nemluvili příliš dlouho a za třetí, eh, já se shoduji s tím eh, pozitivním hodnocením pana Povského, eh, že tedy Evropská Unie nikdy neprodukovala tak dlouhé komuniké, ale je vidět, že se tady prohlubuje spolupráce mezi NATO a EU. No a ještě další body. Proč jsme nerozuměli tomu, co tedy Rusové dělali v souvislosti s řečí generála Gerasimova. Myslím, že to je velice zajímavé. Eh, já si pamatuju ve škole, eh, na diplomatické škole to bylo, eh, nám bylo říkáno, že Rusko to je prostě hádanka a všechno je zamotané a tak dále a podobně. Ale Eh, my teď vlastně víme, že to tak není, že eh, oni přesně říkají, co chtějí dělat a pak dělají to, co chtějí dělat, akorát, že my tomu nechceme věřit, nechce se nám věřit, že to skutečně mm, vykonají. A my eh, prostě, když to nastane, tak jsme překvapeni, ale už nevěříme tomu, že udělají ještě ten další krok. A jednoduše a prostě Rusko si prostě schválilo zákon, že může fungovat, eh, zasahovat i vojensky všude tam, kde vnímá své zájmy. A tím je celý pořádek postavený na hlavu. Jestliže eh, někde eh, historická ruská území, nebo jestli někde žijí lidé s ruskými pasy, které Rusko velmi rádo vydává, tak to je prostě destabilizační politika. A my skutečně musíme, jak to mnozí řekli, musíme číst, co říkají, vnímat to a věřit tomu a připravit se na to. Ale to neznamená, že bychom měli vyhledávat konfrontaci a eskalaci. Já bych eh, eh, odpověděl mnohým těm, kteří eh, tvrdí, že eskalujeme, kdyby se ohlédli za posledními 20 lety, a já musím říct, my jako eh, země, a to, to se týká zemí i v Evropě, i když já sám Evropan eh, nejsem, všechny naše země se velice snažily, aby eh, Rusko vstoupilo do našeho systému, do našich struktur euroatlantických a globálních. Ve, a to tak, že to bude reflektovat ruskou roli, ruský význam a tak dále. A my jsme tedy vytvořili radu s Ruskem a Rusko bylo jediným, které mělo stejný hlas jako členské země, jediná členská země na světě. Ale taky bychom mohli hovořit o G7, ze které se staly stále G8, Světová obchodní organizace a tak dále. Prostě celý svět se snažil eh, zapojit Rusko do systému a ten systém upravit tak, aby respektoval Rusko. A no, teď vidíme, že se to nepodařilo. A to je problém, protože my teď musíme vymyslet nový způsob, jak se chovat vůči Rusku Eh, Rusko se tedy eh, snaží nějakým způsobem ublížené, cítit se ublížené nebo co, ale prostě my musíme eh, respektovat hlavně také naši bezpečnost. Čili mír, bezpečnost, stabilita a hranice v Evropě, to jsou principy a struktury a postupy, které musíme chránit. A jestliže je to, jestli pro, ruské zájmy jdou proti tomu, tak to je problém. A to je problém, který vytváří Rusko, nikoli my. A jestliže se tyto principy, tento pořádek narušuje, tak nemůžeme vinit sami sebe. A my, a to je další bod, eh, eh, posilovat bezpečnost svých členů není ze strany NATO považováno za eskalaci. Prostě eh, NATO musí a bude chránit bezpečnost svých spojenců, to je základ celého společenství a budeme takto postupovat způsobem uměřeným a neeskalačním. Čili my nechystáme se rozmístit eh, v pobaltských zemích významný počet bojových jednotek. My si tam chceme připravit taková eh, recepční místa, eh, kam se ty jednotky budou moci přesunout, pokud to bude třeba. To eh, má smysl, ale zároveň to respektuje veškeré naše závazky vůči komukoliv. Čili tady to nejsou žádné otevřené otázky my prostě nebudeme upouštět od žádného závazku vůči kterémukoliv ze spojenců. Dále tady zazněla otázka po baltských států. Já osobně mm, nepochybuji o tom, že kdyby nebyli v NATO, a to se týká i dalších zemí, eh, tak by byli v daleko obtížnější situaci a velice těžko by se bránili. Takže rozšíření na to bylo zásadní pro evropskou stabilitu. Protože a ty, tyto státy jsou dneska víceméně v bezpečí, poněvadž jsou součástí nejenom EU, ale taky NATO. A čili to bychom měli vítat a neměli bychom rozpovat s obavami. Také Eh, bychom měli upustit od mýtu eh, jakýchsi závazků eh, vůči Rusku, NATO vůči Rusku. Ne, my jsme žádné závazky vůči nim tedy eh, neuzavřeli, mm, neveřejně žádné, eh, žádný, člen na to. Ono to nejde, protože článek 10 charty to říká, eh, že každá evropská demokracie, která se chce stát členem, má právo požádat o členství. Ale ze strany na to tady není žádný závazek. Čili toto je věc, o kterou tady hovoří Kreml a to prostě není pravda a nejsou žádné důkazy, že by něco takového nastalo. Pokud se týče důkazu, my máme jasné důkazy o rozmístění pravidelných vojenských sil Ruska na Ukrajině. Pravidelných vojenských eh, sil. A kromě toho jsme eh, leco z toho zveřejnili, eh, do satelitní snímky jste možná viděli tak dále. Hovoříme o několika tisíci, byly to tři tisíce, teď je to trošku méně. Dále jsme viděli speciální ruské síly, které tam jsou rozmístěny Eh, ruské vojenské vybavení a výzbroj eh, přes hranici do Ukrajiny, posílají za, za eh, zásilky soukromé vojenské agentury, soukromí občané a tak dále, údajně nadovolené, pár jsme je chytili. A, takže skutečně to je třeba brát vážně a postavit se tomu tváří tvář. To neznamená, že bychom si nepřáli eh, lepší, ruské, lepší vztahy s Ruskem. Ale prostě eh, my, my, jako nám se to nelíbí, protože my jsme se o 20 let pokoušeli o něco lepšího, ale Rusko to teď obrátilo a to jsme nezačali my. Sankce to, to mě nepatří, nepřísluší, ne to, na to nemůže uvalovat sankce. Eh, tuto pravomoc nemáme. Estonsko, to je velice obtížné. Eh, eh, teď de facto je na estonské vládě, aby to bilaterálně vyřešilo. To je tedy jejich rozhodnutí, které my budeme respektovat. Teď nukleární závody ve zbrojení, no na to de facto snížilo množství eh, nukleárních zbraní na území eh, zemí na to eh, víc, kolem 50% za poslední leta a snažíme se o další snížení objemu arzenálu jaderných zbraní, které zatím ještě jsou v Evropě. Nicméně NATO zcela jasně má politiku, že eh, nukleární zbraně eh, zůstávají součástí naší odstrašující síly. My nechceme je používat, taky proto jsme snížili jejich počty, ale je to eh, důležitý prvek odstrašení. A to je pravda. A my musíme více dávat do těch konvenčních eh, zbraní, do našich konvenčních schopností. Děkuji. Děkujeme, pane tajemníku. Tím končíme tento bod na našem dnešním programu. Ráda bych poděkovala panu velvyslanci Mačej Popovskému za to, že se zúčastnil našeho setkání a za jeho komplexní prezentaci jednak setkání ministrů obrany neformálního setkání a zároveň i k problematice na Ukrajině. Děkujeme, pane velvyslanče. A nyní se dostáváme k dalšímu bodu na našem dnešním programu. Jednak je to náměstek generálního tajemníka NATO, pan James Apatur, Apaturaj, který eh, bude hlavním řečníkem v této části. Bude hovořit o výsledcích, závěrech nedávného samitu to k Newportu. Pane tajemníku, máte opět slovo. Ano, takže asi některé věci prostě musíme oddělit na to EU a tak dále. My jsme hovořili už o těch základních záležitostech, eh, to, co představuje krize ukrajinská pro NATO. A nyní, jestli dovolíte, několik dalších prvků, které by mohly být pro vaše kolegy zajímavé. Jednak je to Afganistán. Toto je věc, kterou jsme mm, opravdu diskutovali podrobně, mm, probíhalo setkání s našimi partnery v rámci ISEF mise a představitelů našich vlád. Tato mise končí, jak víte, a my jsme připravili pro období 2014 tři hlavní linie podpory pro Afganistán. Jednak je to taková menší eh, Eh, školící mise Resolute Support, dále je to poradenská mise, dále je to 46 milionů eur, které bychom chtěli eh, využít pro podporu afgánských bezpečnostních složek eh, v střednědobém horizontu, protože je jasné, že nejsou schopni pokrýt tyto potřeby a potřebují mít vlastní Eh, zdroje je to samozřejmě mnohem jednodušší, než kdyby jsme tam museli vysílat naše složky, naše vojáky. Je to takový střednědobý horizont a z dlouhodobého hlediska je to určitý přerod našeho vztahu s Afganistánem. V podstatě je to partner eh, zatím vojenského charakteru, který by se měl stát politickým partnerem. Máme asi 40 takových partnerství s to zeměmi, kde jsme podepsali různé dohody o spolupráci, podpoře a tak dále. Samozřejmě, že je to i ten eh, obvyklý politický dialog v rámci této spolupráce. O to se budeme snažit v tom přesunu vojenských operací na politické operace. Samozřejmě, že eh, problematikou je domácí politické prostředí v Afganistánu, nesmírně komplikované prostředí. Zatím v podstatě ještě nepodepsali na vládní úrovni právní dohody, které by požadovaly přítomnost zahraničních vojenských složek na svém území. Pokud to neudělají do určitého období, které nyní jasně známe z technických důvodů, podobně jako v Iráku, nebudeme mít žádnou jinou možnost, než začít plánovat, my už jsme vlastně začali plánovat stažení mezinárodních sil z této země. Já to nechci nějak um, propojovat tyto dva příklady, ale Irák je asi jasným příkladem toho, že to není dobrá cesta a Afganistán potřebuje udržitelnou mezinárodní pomoc a my jsme přesvědčeni o tom, že čím rychleji bude vláda sformována a právní ustanovení budou k dispozici, tím lépe pro Afganistán. Druhá závažná záležitost, které jsme se věnovali, byl Irak a Syrie. Takzvaný islamský stát tato terminologie, od které bychom se asi měli odklonit, protože to, že si říkají stát, to přece neznamená, že jsou státem a mnoho z nás si myslí, že jim to dává až možná přílišnou váhu. Čili ať už je to kdokoliv, tato skupina představuje přímé ohrožení hrozbu lidi, kteří jsou s nimi, v kon- kteří přichází do kontaktu a samozřejmě to, co vidíme, ty tragické obrázky v Syrii a v Iráku, tak to opravdu, to, to násilí je neuvěřitelné. Procento těch lidí, kteří bojují, um, určité procento jsou zahraniční ehm, bojovníci, kteří s nimi bojují, nemyslím teda, nejenom jsou samozřejmě i z Evropy, z Belgie, z Ameriky. A ve Walesu jsme vyjádřili obrovské obavy, pokud jde o nestabilitu, humanitární krize, samozřejmě, to je ta první neláhavá záležitost, ale potenciál eh, způsobit další nestabilitu v celém tomto regionu. A třetí obava, to, že zahraniční bojovníci představují ohromnou hrozbu i pro nás. Úplně upřímně řečeno, Myslím si, že zde panuje určitá schoda v tom, že pokud to nebudeme řešit, tak budeme možná muset řešit teroristické útoky na naše území ze strany tisíců těchto lidí, kteří eh, pochází z Evropy a Ameriky a budou se moci díky svým pasům vrátit. Vím, že EU pracuje tvrdě, evropské země skutečně připravují různá opatření, jak to řešit. Ovšem byla to věc, která nás hodně zaměstnávala ve Walesu a určitě jste slyšeli i projev prezidenta Obamy dneska ráno ohledně koalice, která by se měla vytvořit v boji proti tomuto státu a na, proti tomuto eh, islamskému státu. Na to bude eh, podporovat celou záležitost. Máme dohodu, formální dohodu s Irákem, máme tam výcvikovou misi, je možné zvažovat i určitou misi budování obraných eh, kapacit v Iráku. Na to by mohlo hrát koordinátorskou roli v rámci různé asistence pomoci, které poskytují spojenci i na bilaterální úrovni v Iráku. Ta diskuse byla zahájena, bude pokračovat, čeká nás důležité setkání v Paříži, v Saudské Arábii a tak dále, čili budeme v tom pokračovat, zatím jsme na počátku určitého udržitelného mezinárodního úsilí. Nejde pouze o vojenské kroky, to bych rád zúraznil, jde i o snížení eh, možnosti financování eh, této skupiny, dále hm, zahraniční bojovníci, reakce na ideologii této skupiny. Čili nejde pouze o přímé vojenské kroky, ale i o podporu těm, kteří v terénu Eh, na to musí reagovat. Čili my, jakožto mezinárodní společenství, se na to musíme dívat z různých úhlů a na to by tam mohlo hrát v celém, tento, v celém tomto obrázku určitou vyváženou roli. Dále ta třetí záležitost, otevřené dveře, na to o tom jsme hovořili. Ano, je zde jasné potvrzení této politiky mm, Gruzie je aspirujícím, ehm, aspirující zemi, chtěla by se stát eh, členem a právě zlepšení jejich obrané kapacity by mohlo zlepšit jejich připravenost. Dále je to Montenegro, Černá hora, která udělala obrovný pokrok Zintenzivnili jsme určité, určitá jednání, konkrétní kalendář jednání. Chceme, aby reagovali na otevřené ještě problematické záležitosti. Ministerské setkání by mělo proběhnout asi tak za rok, kde ministři zahraničí by měli zhodnotit to, k jaký, do jaké míry byly tyto otevřené záležitosti již pokryty. A jsou zde ještě další aspirující země, je to určité Mm, eh, určitý signál podpory, protože my si myslíme, že právě to úsilí podpory tohoto procesu otevřených dveří a v, um, přijímání dalších zemí v podstatě podpoří stabilitu, která je důležitá pro Evropu i pro NATO. Partnerství, to je další věc. Dvě důležitá rozhodnutí jsme v tomto ohledu dělali. Vytvoření interoperability platformy, to je trošku technická záležitost. Co to znamená? Společně s našimi operačními partnery jsme připravili takovou tu interoperabilitu mezi našimi vojenskými složkami, co znamená, že budou schopny spolupracovat z technického hlediska systému belení a řízení, radiové spojení, počítače, doktrína a tak dále, čili budou schopni spolupracovat, jakmile musí dojít k konkrétnímu kroku. A to tam jsme dosáhli opravdu mm, neuvěřitelné úrovně, nesrovnatelné v minulosti, která nikdy nebyla zatím možná mezi tolika ozbrojenými složkami, až na tu úroveň jednotek, taktické záležitosti. A my mm, si myslíme, že je to přínosem pro pro OSN, pro EU, pro NATO, pro multi eh, národní propojení. Čili ano, eh, NATO standardy se stávají standardem v této oblasti a proto chceme, aby jsme udrželi tuto strukturu pro všechny subjekty, které jsou do toho zapojeny. A dále je to posílený program možností pro země, které jsou nejoperativnější aktivnější nebo nejvíce odhodlány spolupracovat s NATO. My jsme jim poskytli další širší spolupráci určité udržitelné integrace, rozšířeného dialogu, pokud jde o struktury NATO, celou organizace, různá společná cvičení a tak dále. Mezinárodní organizace. Eh, došlo v podstatě s o, e, první setkání OBSE Rady Evropy, EU, e, pan Van Rompuy, pan Barroso i vysoká představitelka se zúčastnili e, těchto setkání v různém složení. To ty výsledky nebo to, co z toho vyplňuje, lepší potřeba lepší koordinace, interakce mezi našimi organizacemi v EU, v OBSE, ano, tam si myslíme, že skutečně je ta spolupráce otevřená, dobrá rada Evropy, tak asi nemáme tolik průsečníků, ovšem ta spolupráce je kvalitní a já doufám, že tato spolupráce se ještě prohloubí a v závěrečném komunika je zmíněna poslední věc, já skutečně si myslím, že by bylo dobré, abych byl stručnější, protože některé věci jsme prodiskutovali. Na to generální tajemník jmenoval zvláštního zmocněnce na základě eh, rezoluce 1325. Je to permanentní pozice, která se zabývá důležitosti eh, v oblasti Eh, postavení žen, bezpečnosti, eh, to mm, jsou věci, které se snažíme mainstreamovat do výcvikových aktivit, poskytujeme, hovoříme zde o milionech vojáků na to, kteří berou eh, v potaz závěry této rezoluce a speciální zástupce spolupracuje i se strategickým velením, tak aby jsme implementovali všechny tyto prvky do našeho běžného výcviku, školení. To si myslím, že je pozitivní a možné. Tím bych ukončil můj projev a jsem připraven odpovědět na otázky. Děkujeme, pane tajemníku. A nyní pan Galer zde není již já se omlouvám, říká paní předsedající. Takže, pane Galere, máte slovo. Já jsem... Ne, já jsem poslouchal velice pečlivě a nemám žádné dotazy. Děkujeme. Dobře, takže pan Parňo, ano, děkuji za slovo. Eh, děkuji. Eh, toto eh, představení situace Nota byla nesmírně zajímavá, také velice zajímavá. Co bych chtěl říct jako připomínku, že vy jste již na to upozornil, že máme více misí s NATEM a nad rámec těchto zemí, které v současné době Eh, provádějí eh, boj proti těmto teroristům. Měl jste pravdu, že jste řekl, že teď se jedná o to a, eh, a potírat islámský stát, protože jsme viděli a viděli jsme to také na výboru AFED před několika dny muftího v Egyptě, Eh, kteří eh, říká především eh, nemíchejme tady věci dohromady, není to stát, tak jak jste na to správně i upozornil vy. Bojovat proti této ideologii je nesmírně důležité a proto se domnívám, že je důležité rovněž i to, aby Spojené arabské emiráty se mohly přičlenit k té velké koalice, aby i tam umožnili pomoc, protože ti to muslimští sunniští teroristé mm, musí vidět eh, také, že proti něm bude ideologický, ideologická politická eh, koalice. Co se týče eh, informací Evropské unie, Eh, Evropská unie musí hrát svou roli. Vidíme, eh, co se nedávno stalo ve Francii. A vzal, co se týče třetího či čtvrtého bodu, to znamená finančních škrtů, eh, víme velice dobře, že tady je celá řada potíží. Vždyť my víme, že financování této teroristické skupiny souvisí s invazí s tím, s, tím, s tím, co se děje v Iráku, a nejenom financováním z Iráku, ale také na základě financování zvenku, e, protože bohužel také původně ISIS byl financován tím, kteří, který říkal, že je kalifán. Koordinátorů zgłosił. Děkujeme. Ještě se nám přihlásili koordinátoři za Ráda bych se ptala, zda pan eh, Jurek by chtěl vystoupit za EKR. Ano, děkuji za slovo. Za slovo. já v tom prvním vystoupení jsem se zaměřil na Ukrajinu, protože to bylo předmětem našeho jednání a nyní opět k Evropě. Ano, aliance, jejich působení v Černé hoře a tak dále. Já si myslím, že z obecného hlediska bezpečnosti v Evropě nejenom Polsko, Litva, Estonsko, Ehm, ale v podstatě ty země, které jsou na východní hranici EU. Pro nás, pro všechny, je velice důležité podívat se na jednání, na možné pozvání Gruzie k NATO. Ehm, důležitější než ehm, v ostatních případech, protože symetrická reakce by možná nás očekávala i v Gruzii, to, co jsme viděli na Krymu. I k Ukrajině, ano, bychom měli být otevřeni samozřejmě, že mm, v posledních letech to vyvolalo určité problematiky, určitou problematiku. Ovšem, toto jednání. Ovšem já si myslím, že společnost Gruzi, v Gruzii opravdu je jednotná, pokud jde o jejich příslušnost k NATO jejich možné členství v NATO. Čili myslím si, že bychom neměli pouze hovořit o otázkách mm, justičních, formálních, pokud jde o Gruzii a jejich členství. Měli bychom připravit skutečnou určitou mapu, určitý plán pro Gruzii, který by nebyl příliš dlouhý ani příliš krátký, vyslat určitý signál Rusku, že jsme se rozhodli rozšířit naší bezpečnost a přítomnost NATO v těchto zemích. Myslím si, že bychom měli být připraveni reagovat na aspirace tohoto lidu, který, který, který se chce stát součástí NATO. Děkuji. Děkujeme, pane Schlösing, pan Schlösing. Děkuji mnohokrát. Teď bych ráda položila několik otázek Afganistanu. Eh, v prohlášení k Afganistánu z Walesu se říká, a teď cituji, v zemi se dosáhlo významného pokroku v oblasti vzdělávání, zdravotnictví, hospodářského rozvoje lidských práv a základních svobod, zejména pro ženy. Je to skutečně věrohodné, když 7,5 milionů z oficiálně zhruba 620 eh, milionů obyvatel trpí nedostatkem potravin a 8 milionů je, ohro, 8 milionů je ohroženo. Například 27 obyvatel má pouze přístup k čisté pitné vodě 5%, k hygienickým sanitárním zařízením a podobně. Je tedy skutečně věrohodné, že se tam ta situace zlepšila eh, podle tohoto prohlášení v souvislosti s těmi informacemi a výzkumem, který byl proveden co do bilaterální dohody o bezpečnosti je předpokladem pro NATO následující eh, mise a další podpora, ale taková by se neexistuje. Chápu to tak, že bez takové dohody všichni vojáci NATO budou muset odejít a eh, Teď je tam ještě 40 tisíc vojáků v NATO a je to vůbec realizovatelné má Resolute Support také zahrnout podporu afrických bezpečnostních sil? Podle spolkové vlády právě tyto bezpečnostní složky, které měly problémy eh, i v minulosti, každoročně 5,5 miliard, 5,5 eh, miliard stát a vycházíte z toho, že i Západ poté zaplatí většinu eh, z této částky a bude tak činit i nadále, nebo že později bude afgánský rozpočet schopen to zaplatit sám? Ceballos. Děkujeme, pan Sam. Já se moc, moc omlouvám, paní Ceballos. Děkuji za slovo, vážená paní předsedající. Já si myslím, že toto byla opravdu nesmírně zajímavá diskuse. Bylo řečeno, že vlastně není nic psané na papíře, abychom se mohli abychom si, abychom teda se, aby se na to mohlo nějak přiblížit eh, k Rusku. Často se o tom hovoří. Ovšem bez ohledu na to, zda je to psané či nepsané, Rusko podle mě velice jasně v podstatě ukázalo to, že nech, chtějí mít na to nějak eh, v, ve svém blízkém okolí, bez ohledu na to, zda to někde je napsáno či ne. Je zajímavé pro mě rovněž ano, že Rusko v podstatě jaksi porušuje všechny dohody, proto se ptám, zda my rovněž nějaká ustanovení z našich svazků s Ruskem, akt mezi Ruskem a NATO, hovoří se tam o tom, že, budeme se, že se budeme především zaměřovat na integraci, interoperabilitu a tak dále, nebo spíše na tyto oblasti se zaměřovat, než na nějaké stále rozmístění eh, našich vojenských sil nebo nějakou stálou eh, přítomnost větších eh, sil. Co to znamená ta větší síla v tomto ohledu? Jak se na to díváte a jak veliké jsou tyto síly, které budou například v Pobaltí, Polsku či Rumunsku? ISAF v Afganistánu. To je další dotaz. Zúčastnila jsem se různých eh, delegací s, eh, se švédským zastoupením, dále jsem byla v, v štábu NATO, měla jsem možnost se sejít tam i s oddíly Německa, jak a švédský Švédský parlament se snažil rovněž o podporu civilní oblasti. Měla jsem možnost se sejít s různými zástupci občanské společnosti této země. V průběhu jedné z posledních eh, návštěv Afganistánu mi jasně, jsem to jasně pochopila následným způsobem. Cizí vojska musí opustit Afganistán, protože dál již nemůžeme jít tímto směrem. A proto bych se ráda zeptala, zda se tento obrázek změnil v současné době s ohledem na situaci v Iráku. Zda se vidíme nějaký rozdíl mezi postoji občanské společnosti vůči přítomnosti cizích vojsk na území Afganistánu. To je vše z mé strany. Děkuji. Děkuji, pane Elhre, Přejete si něco říci? Já bych eh, tak eh, trošku se zastavil u toho, co říká také spolupráci EU-NATO. Protože my máme zájem samozřejmě o eh, obranou politiku, ale také o rozpočet. My Eh, jsme si lece politicky přáli, ale řekněme, že prakticky se to nepodařilo naplnit. Čili moje otázka by byla, eh, jestli bychom mohli být trošku přesnější, eh, jak, do jakých projektů by to mělo jít. My jsme připravili Eh, určité projekty, takže CCP, COE v Talinu v Evropě a, a potom eh, eh, strategické, dočasné strategické řešení pro vzdušné přesuny a do jisté míry ještě záležitosti delikátnější, tedy charakteru vojenské spolupráce. Eh, poněvadž eh, na to eh, ještě před pár lety se vůbec nezabývalo nějakými hrozbami v Evropě a spíše se zabývalo otázkami jako humanitární pomoc při různých katastrofách a tak podobně. Čili hm, toto jsme měli takové priority z, minulých, z minulého roku. Otázka je, jestli se tady něco změnilo. Děkuji. Teď náhradník za koordinátora ALDE. Děkuji vám, paní předsedající. V té deklaraci Světového samitu se šefové vlád shodli na akčním plánu připravenosti. Bude tedy eh, schválen, tam se hovoří o eh, silách de facto rychlé eh, reakce, které je možno rozmístit během pár dnů. Patří to k dalším jednotkám NATO a je to hodně podobné těm bojovým jednotkám. A ministři e, obrany, když se sešli v Miláně, tak právě ty evropské bojové jednotky byly e, hlavním nebo prvním bodem na programu. E, mám na vás tady dvě otázky. Obecně, jak a kdy tyto společné síly pro eh, vysokou úroveň připravenosti by měly vzniknout, poněvadž deklarace summitu říká, že implementace toho akčního plánu připravenosti začíná okamžitě. A druhá otázka. A možná důležitější z hlediska zájmu tohoto výboru je, zda bojové jednotky EU budou součástí té společné e, síly, těch společných sil e, o vysokém stupni připravenosti. Děkuji, pan Castaldo. E, já jsem se chtěl zmínit k tématu Afghánistánu. Eh, tam eh, je nějaké, nějaká částka 46 miliard, a nevím, jestli eur nebo dolarů, které mají být naloženy na afgánské bezpečnostní síly. To je strašná spousta peněz. Eh, skutečně budou tyto prostředky vynaloženy, protože oni konec konců mohou skončit v rukou různých kmenů nebo nebo teroristů, tak jako v Iráku. Za druhé, ISIS v Iráku eh, to souvisí tedy s jaksi iráckou eh, výcvikovou misí. Eh, co to je za Irák, o kterém hovoříme? Je to ten irácká souvislost s iráckou vládou nebo podpora iráckých kurdů, nebo co vlastně. Děkuji, pana, paní Ana Gomes. Děkuji. My jsme zde nedávno hovořili s evropským ambasádorem v Bagdádu, kde nám bylo teď řečeno, že některé členské země a NATO Eh, zjišťují, že prostě kurdské, některé kurdské regiony a podobné eh, jsou zcela mimo kontrolu kohokoliv. Eh, je to problém pro NATO? Tak jsme slyšeli pana Bovského o Libii. To je důležitý problém, o kterém hovoří a přemýšlejí šéfové evropských vlád, ale je tam taky třeba něco hmatatelnějšího, možná nějaká koordinovaná iniciativa eh, s arabskými sousedy. Děkuji, pan Kuzo. Zeptám se na Irák ale nemohu také zapomenout na historii. Já nechci to opakovat. Vždyť víme, že to všechno vede ze snah zavést ilegální invazi. Co se týče restrukturalizace eh, v Iráku, k jehož zrušení bylo strašné, k sektářskými kvótami i co se týče náboženství, proč nepodpořit Malikyho, byl sektářský, proměnil vojáky eh, v militantní jednotky eh, a druhá otázka, jaký vztah tady bude s OSN? Bude tady mandát nebo je tady zase snaha nahradit, snahy, nahradit aktivity NATO OSN? A tady se ukazuje, jak obtížné financování v Syrii, Líbii a v Iráku, že tady e, bude Saud moci dělat to, co chce, Saudská Arábie? Sanadinos. Sanadinos. Ευχαριστώ. Θα ήθελα λοιπόν να συνεχίσω αυτό που είχα ξεκινήσει. Děkuji vám. Já mm, navážu na ten komentář, který jsem chtěl tady vznést už dříve. A sice, že eh, minister za bývalou Jugoslávskou republikou Makedonii eh, byl na tom samitu uveden jako ministr Ma- za Makedonii. Já doufám, že to byla chyba. Já bych chtěl připomenout, že mnozí, mnohé institucionální organizace v Evropě by měly respektovat rezoluci Rady bezpečnosti OSN a možná by bylo dobré vám připomenout také to, že summit NATO v Bukurešti v roce 2008 rozhodl, že eh, je možné, aby bývalá Jugoslávská republika vstoupila do NATO, což by byla provokace. Takže jestliže se tady někdo chce změnit eh, název na Makedonii, to bychom skutečně neměli, neměli eh, přistoupit, protože eh, Makedonie, to je název, který po staletí byl tedy území, toto území bylo součástí Řecka, zatímco Makedonie Eh, jako státní útvar s hlavním městem Skopje eh, byl zřízen teprve po roce 45. Také eh, možná bych tedy připomněl otázku Spojeného království 1970 a co se tehdy stalo s Francií. Oh, thank you, Mr. Duda. Děkuji, pan Duda. Děkuji. Pane tajemníku, Existuje v Iráku určitá, určité křesťanské společenství. Mě by zajímalo, zda jste připraveni nebo zvažujete, zvažujete eh, nějaké plány na ochranu této části společnosti. Tak eh, to je vlastně všechno. A ne, pardon, pane Schaffhausen, ale prosím vás stručně tentokrát. Já se budu ptát na to, co můj kole konstatuje, že Irák, Syria v Líbii, eh, do zemí jsme, v těchto zemích jsme intervenovali a je tu eh, o mizení křesťanů, dochází eh, k jejich pronásledování. Co chcete dělat proti tomu, zejména co v souvislosti se všemi těmi uh, armádními prvky, eh, které se rozhodly eh, naprosto eh, jak Thank you. vymítit křesťany. Prosím nyní o odpovědi pana tajemníka. Tak především zkusím tady to vzít pořadě. Shodují se s tou analýzou, že ta ideologie této skupiny eh, si vyžaduje podporu ze strany Emirátu a Saudská, eh, Saudské Arábie a to už se vlastně děje a eh, Saudská a Arábie musí pomoci s řešením tedy těch finančních stránek a proto tedy u nich se bude odehrávat ta konference. Ale Saudská Arábie je de facto místem těch nejsvětějších míst islámu, je jí všude možně tedy v islámském světě důvěřováno a pokud tedy eh, bude vystupňovat boj proti této ideologii, tak to bude mít lepší odezvu ve světě, než když to bude jenom na třeba Evropanů. Eh, což se nyní, co se týče eh, Gruzie a já mám na starosti Gruzii, takže jsem tam opravdu eh, strávil mnoho času. Eh, eh, Gruzie pracuje na přibližování se k členství, to bylo rozhodnuto, takže na tom se teď pracuje. Ten balíček schválený na summitu má za účel posílit jejich obratní, obratné schopnosti. Znamená to, že v Gruzii bude přítomnější NATO, bude tam mít nějaká zařízení, budou tam častější cvičení, budou, Gruzie bude v důležitější součástí strategických debat a tak dále budeme tam mít posílenou eh, přítomnost eh, v rámci eh, gruzijských ministerstev. Bude tam to skutečně mnoho. A generální tajemník to otevřeně řekl gruzinskému prezidentemi. To nejsou jenom slova, to se skutečně uskuteční, to je hmatatelné a Eh, brzy se to začne naplňovat. Afganistán. Eh, na tématu Afganistán jsem strávila mnoho let, nejméně od roku 2004 a byl jsem nejméně 20krát. Musím říct, že ze statistik jasně vyplývá, že eh, v Afganistánu se nyní žije lépe než dříve. Uvedu vám jeden argument a sice když mezinárodní síly pod americkým vedením eh, do Afganistánu vpadly v roce 2001. Eh, průměrný Afgánec se dožívá 630 let, eh, možná to nejsou úplně spolehlivé tak statistiky. Dneska to není 36, ale zhruba 56 let. To znamená, lidé žijí o 20 let déle. Prostě tam jsou tisíce lidí, kteří by dneska eh, už nežili. Prostě to vojenské nasazení eh, umožnilo eh, různou humanitární pomoc a tak dále, například péče o matky a tak dále. Dramaticky se snížila umrtnost dětí a je třeba říci, že Eh, šéfkou eh, parlamentního výboru pro obranu je nyní tedy žena a eh, to je ten výbor, který se zabývá zabývá tady těmi nejdol, nejdůležitějšími otázkami obrany. To dnes vede žena, to je prostě obrovský pokrok pro afgánskou společnost. A Afgánci tedy opravdu jsou otevřeně velmi vděční za eh, tyto výsledky. Pokud se týče otázky, otázek mezinárodní přítomnosti, máte pravdu v tom, že Afgánci by si přáli, aby se v jejich vesnicích už eh, nebojovalo a neoperovalo, to samozřejmě chápeme. Ale eh, taky je třeba říci, že nastane okamžik, možná, že tady ještě není, ale nastane okamžik, kdy mezinárodní přítomnost nebude až tak nutná nebo žádoucí. Ale jednoduše, eh, eh, ono se to blíží a je to de facto tak, že eh, jakmile jakmile mm, Afghánistán bude schopný se bránit sám a zajistit si vnitřní bezpečnost, tak samozřejmě je zbytečné, aby tam byly Eh, mezinárodní jednotky. Eh, dneska mají zhruba čtvrtmilionovou eh, armádu, včetně tedy policiálních bezpečnostních sil. No a je prostě třeba, aby měli schopnost se ubránit proti všem těm teoristickým výcvikovým střediskům a podobně. Čili my se blížíme, už nás nedosáhli tady toho okamžiku, kdy naše role se tam může změnit. Ehm, NATO ukončí svoji roli eh, jako bojových jednotek přímo v Afghánistánu. Ehm, my tam budeme mít pouze instituce, které budou pomáhat eh, s výcvikem, školením a podobně. Budou to mm, instituce vládní a akademické. Čili na to se čeká 1. Mm, prosince, to by mohlo být začít, eh, začít eh, uslušňovat. Otázka, eh, jsme logisticky schopni se stáhnout z Afganistánu? Odpověď zní ano. Tady zazněla částka 46 miliard. Já jsem neřekl 46 miliard, já jsem řekl 4 až 6 miliard a to se dá zvládnout, prosím, vzhledem k tomu, eh, kolik zemí eh, mm, se to bude účastnit a ta, tyto peníze by mělo, mm, to by mělo vydržet 5, 6, 7 let a eh, výsledek by měl být takový, že afgánská ekonomika bude moci převzít tedy větší zodpovědnost věci tí, větší tíhu Eh, samozřejmě, pokud to nebude stačit, tak eh, budeme možná muset eh, přispět ještě jednou. Spolupráce EU a NATO. Kolega Alex Papiano se v tom velice dobře vyzná, takže s ním si můžete podebatovat a dozvíte se mnoho věcí. Máme větší projekty, menší oblasti kooperace a tak dále, eh, třeba podpora eh, na velitelské úrovni a tak dále, integrace na vysoké úrovni. Eh, Evropská obrana agentura úzce spolupracuje se našimi obrannými strukturami. Ale samozřejmě máme určité omezení, ale to se týká určitých dokumentů a politických debat, které prostě eh, nemůžeme spolu vést. My budeme rádi, když se to zlepší, ale samozřejmě to eh, nemůžeme rozhodnout sami. Pokud se týče eh, ten Reassurance Action Plan and Spearhead Force, tak eh, začínáme již na tom pracovat. Včera v radě náš hlavní vojenský eh, eh, zástupce řekl, že my víme, co potřebujeme, víme, co vy jednotlivé státy máte, takže tady už to nebude tak, že prostě každý přispěje tím, co zrovna má ale eh, musíme vytvořit cosi integrovanějšího a eh, už se tedy vyjednává s eh, jednotlivými vládami tak, aby se do toho vložilo to, co skutečně je třeba. Čili, jak říkám, už je to v chodu a já vás mohu ujistit, že také generální tajemník Eh, očekává, že se na tom bude pracovat eh, velice urgentním způsobem. A já myslím, že ty evropské bojové jednotky s tím nesouvisí. Co se týče podpory pro Irák, eh, pokud tomu dobře rozumím, tak eh, to je podpora, kterou nepodskytuje NATO, ale půjde tedy do, eh, ve prospěch iráckých sil a i dalších stran. A myslím, že to už probíhá a eh, existuje velké úsilí, aby se tato pomoc a ty zbraně, aby se nedostaly do falešných rukou. No, to eh, jsme už jednou zažili a eh, aby se to prostě ztratilo a, a nechceme, aby se to opakovalo. Klipy. To je nesmírně svízelná, smutná situace pro všechny, včetně zemí, které přijímají spoustu nelegálních migrantů. Já jsem navštívil by v tom období po uh, ukončení vojenské operace na žádost libyských orgánů, které požádali na to, aby jim pomohli tvořit bezpečnostní politiky, ministerstvo obrany, vůbec celkovou bezpečnostní strukturu celé země. My jsme akceptovali tuto žádost a jsme připraveni. Ovšem bezpečnostní situace se zásadním způsobem zhoršila. Víte, že EU i OSN má ohromné problémy v tomto ohledu. Mám Upřímně řečeno, já ani nevím, se kterou vládou nyní máme jednat. Parlamenty jsou tam z dvě vlády, zdá se celá situace bezpečnostně je nesmírně komplikovaná. Pokud politicky bezpečnostně by nám ta situace umožnila jet do této země, ano, můžeme to udělat, jsme připraveni a neustále eh, v této pohotovosti bychom jim mohli pomoci ve spolupráci s našimi kolegy z EU i OSN. Pro mě je to takový povzbudivý příklad i přes tom, jaké máme obrovské problémy na štábu z politických důvodů a tak dále, jakmile se dostaneme do terénu a víme prostě přesně, kdo dělá co a funguje to dobře na všech úrovních. To jsme zaznamenali v Kosovu, v Afganistánu, všude. Irak. Mandát. Já nevím, co udělá to, na to, nebo zda vůbec na to k něčemu přistoupí. My máme dohodnutá, dohodnutý rámec bilaterálních partnerství, které podepsali všechny země na to s Irákem. Máme dohodu, eh, asociační dohodu. Pokud požádají, na to nepotřebujeme mandát Rady bezpečnosti. Oni přijali velice jasnou rezoluci, pokud jde o požadavek boje proti této hrozbě, jenž představuje tato teroristická skupina. Čili myslím si, že to není nějaká politická záležitost, tento mandát. Myslím si, že eh, zde jsme všichni zajedno celé mezinárodní společenství. A dále je to bývalá Jugoslávská republika, Makedonie, její název a tak dále. Naše politika je jasná. Já jsem zatím neslyšel žádná prohlášení, já s takovými ani nepřecházím. Ovšem, pokud teda tam došlo k takové chybě, tak je to eh, jasná chyba. Naše politika je v tomto ohledu transparentní. Křesťanské společenství, komunita. V těchto zemích ano, je zde veliká obava všech na to zemí ohledně všech komunit, eh, včetně křesťanů, ovšem nejenom křesťanů, to neuvěřitelné násilí, ke kterému dochází v tomto regionu je zaměřeno v zásadě proti ostatním sektám, muslimům, je zde mnoho různých sekt a aniž um, zavíráme oči před situací křesťanů, musíme samozřejmě zvažovat i ostatní skupiny a komunity. Nezáleží nám na nich méně jenom proto, že to nejsou křesťané, čili všechny různé náboženské skupiny, křesťanské, etnické skupiny, menšiny, náboženského charakteru, všechny si zaslouží naši pozornost a doufám, že jim tuto pozornost udělíme. Děkuji. Děkujeme, vážený pane tajemníku. Mohl byste ještě analyzovat stav rámce nebo v jakém je to etapě tento koncept, tento rámec pro nás zatím například v Polsku pro mé voliče není úplně jasný. Dovolte aspoň několik slov. Určitě. Čili ten, rá, ten, ten koncept rámcové země, to je v podstatě, nejde tam o vojenské mm, nasazení. O co jde? Podobně jako v EU, i v NATO máme velké země, které mají ohromné kapacity, možnosti a dále je to, to znamená úplné, to znamená kapacitu takzvaného plného spektra, dá se to menší země s menším rozpočtem, nemají to úplné spektrum všech možností, nemohou mm, investovat do všech těch vojenských prvků, protože prostě to stojí příliš této země. A Německo přišlo s tímto konceptem, kde takové ty hlavní eh, národy by byly určitým rámcem v oblasti spolupráce, ehm, v oblasti obrany, propojení s partnery na dosažení určitých projektů, kompletování určitých projektů. Je to k dispozici na to, možná to bude k dispozici pro EU. Ostatní země určité uvědomění si toho, že ne všichni jsme schopni dělat úplně všechno sami. Často to ani nedává smysl občas zase není potřeba to dělat eh, v rámci celé 28, protože eh, země mají různé priority, různé, mm, různou historii a tak dále. Čili vytvořit určitou menší skupinu, která by svými výsledky přispěla k, mm, mm, přinesla prospěch pro větší celky. Děkujeme. Děkujeme. Já bych nyní ráda poděkovala Jamesi a Pateriovi, náměstku generálního tajemníka na to, který se zúčastnil našeho dnešního jednání, informoval nás o výsledcích nedávného samitu NATO. A my jistě nebudeme váhat s dalším pozváním do našeho výboru. Já doufám, že to bylo zajímavé pro obě strany, toto naše setkání. Děkuji vám ještě jednou a nyní minutku si uděláme pauzu. Děkuji.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 a nyní další bod na našem dnešním programu a to je bod různé. Chce se někdo přihlásit? Nedělí tomu tak. Uvidíme se příště 24. září od 9 hodin ráno. A tím končím dnešní setkání. Uh, we start a asi tak za minutu se opět uvidíme v tom rozšířeném běru našeho podvýboru. Bohužel se nebudeme již mít eh, tlumočníky, poprosila bych náhradníky, koordinátory, aby zůstali s námi. Děkujeme.